Bruno. C'était Possiamo allora aprire i nostri lavori. Můžeme se pustit do práce. Chtěl bych nejprve připomenout, že z důvodu důvěrnosti nebo že až na že ta, toto zasedání není eh, důvěrné a bude se přenášet přes internet. Tento, eh, tuto schůzi můžete tady sledovat i na dálku. Dnešní diskuze je velice důležitá, protože nám pomůže vybudovat lepší budoucí Evropskou architekturu. Mrzí mě, že sál není zcela naplněn. Děkuji ovšem zpravodajům a měli byste vědět, že to, co řeknete, bude nejenom sledováno zde v parlamentu, ale bude to vysíláno a tím pádem se tyto myšlenky budou dále šířit i mimo náš výbor a pan Traskovský a pan Gualtieri vypracují také zprávu na základě toho, o čem se dnes bude diskutovat. Budeme mít různé sekce. Poslanci eh, zde přítomní, ti, kteří se budou přát, budou moci pokládat otázky a vyjadřovat komentáře během první části. Cílem je flexibilita a pružnost v rámci Lisabonské smlouvy v 9 hodin 15 minut. To bude první část do 9.50 a 11 hodin 30 minut, potom začne eh, další část. A já si myslím, že v tuto chvíli už můžeme udělit slovo našim zpravodajům a já v tuto chvíli uděluji slovo panu Gualtierimu nebo panu Traskovskému, aby představili eh, toto téma. Pan Gualtieri, děkuji. Děkuji zejména všem tedy řečníkům, předsedům. Je to pro nás obrovská čest, že jste mezi námi. Četli jsme vaše texty a jsme velice rádi, že vás můžeme také vidět a diskutovat s vámi. Je to velmi důležité pro naši práci. Toto je eh, vlastně první návrh o konstitucionálním pokroku víceurňové zprávy. Bude to velká zpráva eh, o institucionálních ústavních otázkách eh, a připravujeme i nadále náš návrh. A tento seminář bude velice užitečný pro eh, celý parlament a jeho účast na tomto procesu. Jsme také zodpovědní za, na stanovisko ke zprávě pana Tajsna eh, k hospodářské měnové unii. Eh, myslím, že už vám všechny podklady k tomu byly rozdány. Evropský parlament se tady velmi angažuje, já osobně se také angažuji, především v rámci tedy konzultace pana eh, Van Rompuye. Předložili jsme také stručný dokument jako první reakci na dokument, který vám bude také rozdán. Minulý, eh, minulé úterý eh, to bylo také eh, schváleno a všechno vám bude rozdáno. Citoval bych Žana Viktora Louis a jeho příspěvek. Myslím si, že vytyčení cestovní mapy eh, k skutečné měnové unii je velice důležité ve střednědobém hledisku, abychom vše založili eh, na globálnějším pohledu ústavní povahy. Je potřeba tady jednak vytyčit eh, ústavní, nebo respektovat ústavní kontext, eh, smlouvu a zároveň také krizi. Musíme na tomto základě vyhledat řešení krize. Od roku 2010 krize bez pochyby přispěla k posílení integrace Evropské unie a eh, zemí eurozóny, ale ta cesta, kterou jsme se dosud vydali, jak se zdá, není efektivní protože demografický, eh, demokratický deficit Evropské unie se prohloupil. Ten, prohloubil. Tento model se zakládá na přísnějších a silnějších fiskálních pravidlech a vytváření mechanismu stability mezivládního charakteru. Eh, a tedy mělo by to být založeno na přísné kondicionalitě. Na jiném slyšení jsme zdůraznili, že tento model unie eh, a demokracie nefunguje efektivně, protože tady vznikl velký rozpor mezi národním rozměrem národních politik a evropskou, evropským rozměrem politik, které jsou, eh, a to by vlastně bylo nutné k tomu, abychom mohli Evropskou unii řídit efektivně. Pokud jde o ten náš klíčový dokument, Rozhodli jsme se, že je potřeba lépe rozdělit, vymezit pravidla eh, a zdroje mezi evropskými politiky, eh, které tedy potřebují příslušné zdroje. Je potřeba, aby to vycházelo z demokratického procesu a také to musí vycházet samozřejmě, musí se na tom podívat i národní prostředky. Je to typicky federální pohled, i když samozřejmě na federální úrovni tady máme omezené pravomoci a zdroje, a to vše vyžaduje, abychom vytvořili nové řízení na úrovni evropských institucí. Musíme vyřešit asi asymetrii mezi Evropskou unii a měnovou unii. A samozřejmě také problém pravomocí a postupu, které jsou zakotveny ve smlouvě. Náš přístup je v tomto ohledu jasný. Doníváme se, že současné smlouvy poskytují všechny nástroje, které jsou nutné k tomu, abychom vytyčili skutečnou měnovou eh, a ekonomickou unii. Tady eh, zdůrazňuje především eh, možnost článku 136, posílené spolupráce, ale je důležité také možnost článku 352 Flexibility Clause a to v souladu, to i ve spolupráci s článkem 136, to znamená, že je potřeba, aby pouze země eurozóny měly jednomyslnost, anebo ty země, které budou pracovat v rámci užší spolupráce, posílené spolupráce. Dále, Eh, tady by měla být eh, možná silnější ex ante spolupráce, tak jak je to také vytyčeno ve smlouvě, ale také by zde měla být možnost v současném eh, smluvním rámci a samozřejmě o tom budeme se diskutovat a hlasovat. To zatím ještě není společné stanovisko Evropského parlamentu, i když v tom dokumentu už o tom něco je. Měla, měl by tady být nějaký víceúrovňový rozpočtový mechanismus a e, víme, že se tady teď diskutuje o francouzském a německém návrhu, ale e, a hovoří se tady o tom, že e, by tady měl být finanční zdroj, fond, eh, který by měl stát mimo rozpočet Evropské unie. Zatím to eh, ještě tady není nic fixního, ale musíme o tom diskutovat. To samozřejmě neznamená, že nezvažujeme možnost nebo možná nutnost změnit smlouvy, abychom mohli završit vytvoření skutečné hospodářské a měnové unie. Z politických důvodů, nejenom z institucionálních. Podle mého osobního návrhu, názoru eh, se donívám, že abychom umožnili potenciální změnu smluv, tak eh, eh, musíme samozřejmě zefektivnit měnovou unii, musíme využít nejprve ty nástroje, které máme a potřebujeme skutečně efektivní evropskou reformu. To se týká například voleb. Ve volbách by občané měli mít možnost vybírat si nejenom konkrétního poslance, ale vlastně i komisi na základě politické diskuze na evropské úrovni to by vlastně poskytlo i legitimitu pro další kroky přenosu pravomocí. Za druhé, zcela odmítáme argument údajného nedostatku legitimity Evropského parlamentu a komise kvůli asymetrii mezi eurozónou a Evropskou unii. Domníváme se, že tato asymetrie je něco, co je ve smlouvě explicitně zakotveno, nejenom eh, kvůli různému charakteru Evropského parlamentu a komise, ale i eh, kvůli různým procesům, specifickým procesům, procesům které už byly použity. Ehm, je to konkrétní věc několika článků, které navrhují velice závaznou, efektivní legislativu pro země eurozóny s hlasováním poslanců v parlamentu. A máme tady také šesti balíček. Samozřejmě, demokracie nikdy není dokonalá a je potřeba tedy zvážit problémy alternativ. A já si myslím, že alternativní řešení, a tady to, budu citovat Jean-Claude Pirise, je tady, jsou, zmiňo, zmiňoval uh, spoluúčast národních parlamentů, že by existoval nějaký takový orgán, ale uh, takový orgán by neměl legislativní pravomoc Mohlo by se tam eh, samozřejmě diskutovat. A nebyla by tam proporcionální zastoupení ani z politického pohledu, ani z jiného pohledu. Já si myslím, že by bylo lepší mít nějaký útvar, kde by byly zástupci jak Německa, tak třeba Malty a byly by tam zkrátka i eh, zástupci ne eurozóny. Je tady také možnost gentlemanských dohod. A samozřejmě máme tady různé koordinátory a zpravodaje, eh, poslan, tady jsou to poslanci eurozóny a toto by mohlo být posíleno. Mohli bychom také posílit jiné rozměry Evropského parlamentu. Já taky ne. Nikdo. Takže máme zde několik eh, významných eh, faktorů, eh, ve které věříme. Jde o mezivládní dohodu, chceme spolupracovat se stávajícími smlouvami a domníváme se, že evropské instituce by měly být základem pro zprávu. Vidíme také určitá dilemata nebo rozpory této myšlenky, které budou asi i základem naší zprávy. A to je důvod, proč eh, jsme požádali vás, abyste o této věci s námi eh, pohovořili a poradili nám kteří jsme pouze eh, politici a nutně potřebujeme seriózní a věcnou diskusi s nejvýznamnějšími odborníky na ústavní právo. Takže děkuji, že jste zde a nyní dávám slovo Rafalovi. Děkuji, nyní má slovo pan Tarkovský. Já budu velmi stručný, protože ještě budeme mít eh, mnoho příležitostí projednat eh, všechny podrobnosti v rámci eh, sekcí. Za prvé je mm, pro nás velkou ctí, že jste zde, někteří jsou dokonce mi bývalí profesoři anebo přátelé Stepsy. Je velmi zajímavé diskutovat o tomto tématu, které je tak aktuální Eh, budeme vést diskusy eh, s velkou eh, vervou a energií, i když je to někdy obtížné, zejména pro někoho, kdo je poslancem Evropského parlamentu a pochází ze země, která není členem eurozóny. Někdy si připadáme, že čteme eh, eh, recepty nebo návody eh, budoucího fungování Evropské unie a nemůžeme se na tom ještě podílat, podílet. Uh, in discussions with Naši eh, zpravodajové zde nás eh, zastupují v diskusích s panem Van Rompuyem. My ale nechceme, aby, eh, aby tyto diskuse byly pouze akademické. Někdy je Evropský parlament vnímán jako jakýsi myšlenkový Trust Think Tank, ale my se chceme zapojit i do hledání praktických řešení a upřímných diskusí. A to skutečně myslím vážně. Pokud se domníváte, že Evropský parlament eh, eh, není, nemá eh, demokratickou legitimaci, tak jsme ochotni o tom diskutovat. Když jsem četl knížku Jean-Pierre Perisse o Evropském parlamentu, tak jsem nabil dojmu, že tam také užívá mnoho formulací z důvodu politické korektnosti. Nicméně problém, kterému čelíme, spočívá v tom, že e, nejenom e, naše e, výchozí legitimace je spochybňována, ale i naše cílová legitimace. My jsme ochotní o tom diskutovat, byť nemáme úplnou demokratickou legitimaci v očích puristů. Zdá se ale, že máme také určité problémy ve výsledcích a tak nás vnímá i veřejné mínění. Je nutno podívat se na to, čeho jsme dosáhli a co jsme hlásali v uplynulých letech. Ano, máme vlastní problémy, přiznávám. Soustředujeme se na institucionální změny, snažíme se prodat lidem eh, Lisabonskou eh, smlouvu a mm, Zdá se, že jsme se přitom eh, soustředovali příliš eh, na věci, které nejsou nejdůležitější, jak ukazují události, protože jsme zavedli řadu důležitých reform, eh, z nichž některé vyvolaly řadu velkých problémů, jak to vidíme při provádění některých úprav. Ale nezaměřili jsme se na eh, ty eh, skutečně potřebné reformy, které eh, jsou nutné, abychom obstáli v globalizované ekonomice a globalizovaném světě. Tady se snažíme nejenom se ponořit hlouběji do otázek, ale také jak nasvědčuje to, co řekl Roberto a většina kolegu, chceme Eh, ochránit jedinečnost evropského projektu. Mám na mysli to, čemu Joe, Joe Wilder hovoří ústavní tolerance. Akceptování eh, dobrovolného vzdání se suverenity což eh, je nebývalé ve světě a je to hlavní úspěch evropské integrace. Někdy se zdá, že existují jednoduchá řešení, alespoň na papíře, například vydat se federální cestou nebo vrátit se do starých dobrých dob a vytvořit unii eh, v rámci unie. A s nostalgií vzpomínat na slavné dny, kdy jsme nebo vy jste byli mnohem koherentnějším celkem. Ale eh, my se nedomníváme, že tato řešení alespoň z dnešního pohledu, jsou těmi, které bychom měli eh, hledat. Eh, naopak, měli bychom uhájit to, čeho jsme dosud dosáhli a také integritu celého projektu a evropských institucí. A to je otázka, jak radikální eh, eh, musíme být. Existuje ještě manevrovací prostor uvnitř stávajících eh, smluv, abychom bojovali proti tomu chaosu kolem. Lze to učinit omezenou změnou smluv nebo smlouvy. My vycházíme současně, respektive víme, že eh, nebo nechceme napadat eh, integritu EU, anebo máme jít eh, mnohem dále a usilovat o radikálnější řešení, jako například to, co navrhuje Jean-Claude Pilis ve své knize. Určitě v rámci nadcházejících diskusí se budu snažit některé z těchto argumentů vyvrátit, ale Eh, samozřejmě mm, si vyslechnu hlavně vás. Takže tato témata nejsou eh, eh, snadná. Máme před sebou celý den, abychom o nich diskutovali a mohu vás ujistit, že vám budeme naslouchat velmi bedlivě, což není běžné u politiků, ale skutečně chceme vstoupit do smysluplné diskuse, aby z toho vznikl dokument, který bude používán eh, i v praxi. Nejenom eh, v tomto parlamentu, ale eh, v rámci celé měnové unie. Děkuji vám, pane Tarkovský, a nyní můžeme vyslechnout eh, naše odborníky, kteří působí na nejvyšších úrovních. Já vám děkuji za eh, výběr a také za eh, témata, která jsou tak důležité pro naše občany. Mám velkou radost, že dnes mohu udělit slovo našim hostům a kolegům a Chtěl bych vás poprosit, abyste eh, laskavě dodržovali svůj časový eh, limit 15 eh, minut. Myslím, že to je dostatečný limit. Prvním je pan profesor Jean-Victor Louis z Bruselské univerzity a bývalý prezident Evropského institutu pro ústavní právo. Sì, certo, se crede può sedersi al tavolo della Presidenza, non c'è dubbio. Ogni oratore potrà, se crede, venire al tavolo della presidenza. Prosim Prosím eh, řečníky, aby vždy eh, přišli dopředu a zaujali místo za předsednickým pultem. E quello dei dilemmi si eh, Tématem této přednášky je institucionální eh, dilema ekonomické a měnové unie eh, v současnosti. Prosím, eh, pane profesore, máte slovo. I will speak English. Well, I will try budu mluvit, respektive pokusím se eh, hovořit anglicky. Byl jsem požádán, abych eh, uvedl, co si myslím o institucionálních eh, dilematech Evropské ekonomické a měnové unie. Některá z těchto dilemat již byla prezentována předchozími řečníky. Takže mi významně usnadnili úkol. Pan eh, Galtieri například se zmínil o otázce, co dělat v kontextu EMU a že to, čím se zabýváme v rámci EMU, nelze oddělit od obecnějšího eh, problému ústavní struktury evropské integrace. Ale vzhledem k tomu, že můj mandát se týká Evropské měnové unie, tak se eh, zaměřím pouze na to. Úvodem bych chtěl zopakovat, že byl od eh, počátku eh, krize učiněn významný pokrok, nemyslitelný před krizí, ale Vznikly tady struktury eh, vyplývající z iniciativ a jejich eh, realizace, eh, tak ta struktura, která vznikla, je neuspořádaná, je chaotická a to množství rozhodnutí, úprav mezinárodních dohod, které vzniklo, přispívá eh, k velmi eh, komplikované eh, změti pravidel v platnost byla uvedena celá řada nástrojů, ale různé povahy a některé si protiřečí, odporují. Vznikají určité anarchické diference a vzniká z toho chaos postupu a odpovědností. Evropský semestr je toho dobrým příkladem. Navzdory proklamacím a proklamovanému cíli zachovat eh, jednotlivé postupy a jak eh, pan Andrew Duff ve své nedávné knize eh, zdůrazňuje, je zde celé množství evropských institucí a struktur, euroskupina EMU, ekonomický finanční výbor, a nyní budeme eh, mít ještě Evropský mechanismus stability a tak dále. Všechny tyto osoby a instituce mají na starosti Evropskou měnovou unii, vytvářejí eh, jako, jakousi roztříštěnou zprávu a eh, chybí tady skutečná vláda. Demokratická kontrola je nedostačující také z důvodu asymetrie. Záchranný mechanismus je sice působivý, ale nezajišťuje eh, stabilní eh, obranu, kterou Evropská unie potřebuje eh, v případě krize. Stávající a nedokončená struktura nemůže splnit cíle které si eh, vytkli eh, šéfové státu a vlád 26. Eh, října 2011 na velmi důležitém setkání, poté co potvrdili, že euro je jádrem evropského projektu a že posílí Evropskou unii tak, aby byla v souladu s Evropskou unii aby byla souměřitelnou s Unii, aby bylo dosaženo takovéhoto ambiciozního cíle a také pokroku v těch čtyřech eh, nosných pilířích eh, zprávy Van Rompuje, potřebujeme efektivní demokratické prostředí, které eh, také bude podpořeno souhlasem občanů. Je zde celá řada programů a projektů oficiálních, veřejných i soukromých, které ukazují cestu vpřed. Každý se vyznačuje je určitou mírou diferenciace a e, snaha je vzít v potaz potřeby e, eurozóny. Ale je nemožné a možná také nežádoucí, abychom realitu integrace 27 států zcela abstrahovali. Bankovní unie je dobrý příklad. Když eh, si přečtete eh, zprávu Van Rompuy z 25. června, tak tam se hovoří o nedostacích finančního rámce a současně se bere v potaz potřeba zachovat jednotnost a integritu jednotného trhu. Eh, tudíž nutnost zachovat, cituji, integrovaný finanční rámec eh, pokrývající všechny členské státy a současně umožní specifické rozdíly mezi členy eurozóny a nečleny eurozóny, což je velmi eh, choulostivé, eh, choulostivý podnik. Já se domnívám, že o tom budou hovořit dnes i další řečníci, ale chtěl bych eh, ještě říci několik slov o smlouvě. Centralizovaný bankovní dozor může být realizován na základě článku 127.6 eh, smlouvy o fungování Evropské unie, tak eh, jak to bylo stanoveno v závěrech eh, summitu eh, z uplynulého června a eh, návrhy komise pak byly 12. září předloženy na základě stejného právního základu. Je to krok směrem k bankovní unii, který musí v sobě také zahrnovat centralizované záruky vkladu a zajištění eh, propojení mezi eh, krizi finanční a krizi státní, eh, státní zadluženosti. Vyžaduje to jednomyslnost rady a formálně je parlament pouze konzultován v této věci. Tato jednomyslnost je, nebo požadavek jednomyslnosti je jeden z největších nedostatků Lisabonské smlouvy a nedávné události to dokazují. potíže pocházejí nejenom eh, z eh, členských zemí, které nepřijali euro, ale vycházejí také z samého nitra Evropské unie. A proto se můžeme uchylit k článku 136, která, který hrál i roli v uplynulý, uplynulé legislativě, ale má také omezení. Není to revizní doložka postup o posílené spolupráci může být také použit jako článek 351 eh, k zaplnění určitých mezer eh, ve smlouvě, ale to také není všelek. Samozřejmě, že tyto kroky nejsou jednoduché. Ty poslední vyžadují jednomyslnost a právě proto bychom se měli podívat na alternativy. Jaké jsou alternativy? Alternativy, které vyplývají se smlouvy, jelikož nedošlo k revizi této smlouvy, a zároveň je zde článek 48 zakládající smlouvy, který je využívaný v rámci Schengenu a to znamená volný pohyb osob. Toto však má určitá omezení. Mezinárodní dohody nemohou být v této záležitosti využívány, protože je zde exkluzivní kompetence EU monetární politiky. Ano, ovšem ne ekonomické, hospodářské záležitosti. Ovšem pokud přijmeme čím dál tím větší množství regulace v této záležitosti, budeme mít určitý preum, preamptivní možnost, to znamená exkluzivní akce. Ovšem musí to být kompatibilní se zakládající smlouvou, nesmí to být v rozporu s touto smlouvou. Právě proto je zde mnoho odkazů na naše cíle, nástroje, které můžeme najít i v ve smlouvě pro stabilitu a řízení eurozóny a zároveň dočasná, dočasný charakter statutu této smlouvy, v, který je paralelní s našimi smlouvami na základě mezinárodního práva. Všechny strany se dohodly, že budou, že budou implementovat právní rámec eh, této smlouvy. Toto je sice pozitivní myšlenka, ovšem formálně to zatím nebylo ještě zakotveno v, v takzvané cestovní mapě a fiskální unii Evropě. Máme zde um, možnou novou strukturu, která by se aplikovala pouze na 17 států a která by mohla být zaintegrována postupně do tradičních právních struktur EU. Toto není nějaký konkrétní specifický uh, Ehm, cíl v rámci té SGS smlouvy. Je to spíše takové velice optimistické, optimistická naděje do budoucna. My se tomu samozřejmě budeme věnovat, pokud šengenské dohody a i zakládající smlouvy budou vyžadovat Schengen 3. Tím pádem by se oddělily mezinárodní smlouvy které by se aplikovaly pouze na několik členských států. Když se podíváme na čtyři základní aspekty zprávy Van Rompuye a propojení jednotlivých politik, tak politický smysl a i následky politické konfigurace Evropy v rámci těchto nových kroků směrem k efektivní a demokratické, mm, demokratickému řízení, znamenalo by to obrovský precedent. Znamenalo by to mnoho, mnohem rozsáhlejší reformy, než ty, které navrhujeme v našich zprávách a zprávě pana Van Rompuje, pokud jde o skutečnou hospodářskou měnovou unii. Znamenalo by to rozsáhlé kvalitativní kroky, které by musely být progresivním způsobem realizovány na základě jasného harmonogramu. Bankovní unie by měla v konečné etapě mít i fiskální unii a fiskální unie jde ruku v ruce s hlubší ekonomickou, teda hospodářskou unii a znamená to zároveň i hlubší politickou unii. Je to důležitý pokrok směrem k hlubší integraci, který by který, kterého bychom nemohli dosáhnout na základě mezivládních doložek. Evropský soudní dvůr, jak už jsme se o tom zmínili, mm, samozřejmě uznává, že jsou zde určitá omezení, pokud jde o aplikování eh, mezinárodních dohod. Nemáme zde normální běžný postup revize v mm, naléhavých situacích. Mm, samozřejmě můžeme interpretovat smlouvy určitým nouzovým způsobem, ovšem ne revolučním způsobem. Změny mezi Eh, ve vztahu mezi členskými státy a Unii mm, a zároveň v rámci institucionálních struktur, ty můžeme implementovat tímto způsobem. Pokud je o demokracii a transparentnost v procesu revize zakládajících smluv, především běžný postup přeskumu, který znamená využití konventu. Pokud jde o tuto diferenciaci eh, vně zakládající smlouvy, ta je závislá i na směru Velké Británie a jeho postupu k budoucímu uspořádání EU. Potřebujeme tuto situaci potřebujeme vyjasnit co nejdříve. Ehm, v následujících týdnech budeme vědět trochu více o postoji Velké Británie v tomto ohledu. Jejich protože nás čeká summit, eh, eh, mm, protože eh, summit z 28. a 29. vyčlenil tyto závěry. Andrew Duff se o tom zmínil jakožto o nutné iniciativě Velké Británie. Potřebujeme i reformu institucionální smluv, ovšem nesmíme zapomínat na dopad na národní ústavní zákony. Národní ústavní soudy budou hrát důležitou roli v této rozpravě. Samozřejmě především eh, německý ústavní soud, který inicioval rozpravu o této problematice. Mm, jistě nemusím zdůrazňovat tento prvek, který je jasný od prvního opatření, které přijal tento soud mm, v boji proti krizi. Od roku 1993 na základě Maastrichtské dohody v podstatě každé rozhodnutí tohoto soudu mm, umožňuje zároveň mm, revizi demokratických postupů v rámci Unie. Víme, že Bundestag musí zůstat Ehm, hlavním rozhodujícím faktorem eh, ohledně svých rozhodnutí. Toto je čím dál tím jasnější na základě mnoha rozsudků tohoto soudu. Fiskální disciplína totiž není pouze povolená, když se podíváme na rozsudek Lisbon, ale zároveň upřednostňována tímto soudem. Samozřejmě, že jsou zde určité, určitá omezení eh, rozpočtových pravomocí národních parlamentů. Jaký je stupeň legitimnosti, který potřebuje, který potřebují jednotlivé instituce, které vynucují tato rozhodnutí? Zpráva Bellingera Eh, hovoří o tom, že by národní parlamenty měly mít hlavní slovo v rozhodnutí ohledně svých národních rozpočtů. Třetím prvkem mého příspěvku, protože vidím, že se nám blíží čas, je demokratická kontrola a otázka zprávy. Jak zúraznili předřečníci, parlamentní kontrola hospodářská měnové unie musí být posílena. Jak organizovat tuto kontrolu? Hm, už jste si vyslechli stanoviska předřečníků k roli Evropského parlamentu v tomto ohledu a možnosti zvýšit odpovědnosti národních parlamentů. Je to například v článku 13 eh, zakládající smlouvy můžeme například mít mm, založeny určité výbory, které mm, ovšem by mm, museli mít specifikované pravomoci, zda budou konsultačního charakteru nebo jiného charakteru, za to budou národní parlamenty nebo Evropský parlament, který by byly určitými kontrolory cyklického, cyklické tvorby legislativy Eh, dále je to samozřejmě otázka kontroly subsidiarity, tak jak je stanovena v Lisabonské smlouvě s ohledem na postavení národních parlamentů. Probylo mnoho analýz v tomto ohledu. Dále je to otázka rozpočtových pravomocí, zda to nakopne iniciativu národních výborů v rámci národních parlamentů a převzetí odpovědnosti za tuto problematiku. Jaký způsob Ehm, povinnosti by to vyvolalo, pokud jde o, řekněme, monetární dialog nebo invazivnější charakter hm, těchto aktivit a zároveň rozdíl mezi monetárními politikami a e, obezřetnostní politikou. Otázka hm, zní, zda by to mělo být aplikováno i na poskytování důvěrné informace na základě článku 21 nařízení o Evropské evropské mm, orgánu pro systémová rizika. Čili jakým způsobem bychom se měli ubírat v tomto ohledu, mm, tak jak to připravá Humboldtová univerzita, mm, zpráva, která byla předložena před několika týdny Evropskému parlamentu, to znamená určitá menšinová práva udělena národním parlamentům a řekněme, finální rozhodnutí by bylo na Evropském parlamentu, pokud jde o tato rozhodnutí. To je ovšem Ehm, ještě veliký otazník. Pokud jde o stanoviska národních vlád, to by si zasloužilo další analýzu, ovšem čas bohužel již nemáme. To znamená profil ministrů financí, no, řekněme určité fiskální orgány, o kterých se zmínil pan Van Rompuy. To je všechno otázka, která by do budoucna znamenala vzájemnou kontrolu jednotlivých subjektů, mm, tak aby jsme zajistili stabilitu i efektivitu tohoto tohoto postupu, kontrola eh, excesivních deficitů, schodků v rámci makroekonomické rovnováhy. Zde se hovoří o potřebě, o aktivní účasti Evropské unie v tomto ohledu. Ovšem ministři financí, národní ministři financí, mm, jak se o tom zmínil i Jean-Claude Trichet, Samozřejmě, že suverenita národní autonomita je velice důležitá, ovšem musí, zde být, eh, musí to být založeno eh, na dostatečném, eh, dostatečných finančních prostředcích, na solventnosti. Pokud by země neustále porušovala pravidla, tak by ztratila suverenitu či autonomnost v oblasti rozpočtových kontrol. Čili jaké kontrolní mechanismy mm, potřebujeme začlenit, tak abychom tuto záležitost chránili, abychom zajistili preventivní aktivity, tak jak to zdůrazňuje šesti balíček. Jakou legitimitu by měli ministři v tomto ohledu, ministři, kteří jsou zodpovědní za národní rozpočty? A na závěr ještě několik slov o eurozóně na globální scéně. Osobně se domnívám, že nazrál čas pro to, aby euro bylo zastoupeno i na mezinárodní sféře, na globální úrovni, to znamená eurozóna, aby zde byla zastoupena. Je to jednak v rámci bretonbudských institucí, to je první otázka a zároveň podle mého názoru Jde i o například mm, mm, orgány pro finanční stabilitu, všechny, sta, všechny orgány, které zajišťují stabilitu v této oblasti, bazilejský výbor pro eh, supervizi v oblasti bankovního sektoru. Čili eh, tak abychom řídili efektivním způsobem finanční trhy potřebujeme eh, k tomu vhodné nástroje, využívání evropské legislativy, Osobně se domnívám, že nas, nazrál čas, abychom využili článek 138 zakládající smlouvy. To znamená v rámci orgánu, který stanovuje standardní normy v této oblasti pro bankovní instituce, čili je to jednak obrana všeobecných zájmů eurozóny a zároveň zkušenosti národních institucí a orgánů. Mezinárodní měnový fond pro, tu, pro tento orgán bychom možná mm, mohli zajistit ur, určitý určitou možnost jednotného zastoupení eurozóny, ovšem mm, toto vyžaduje mm, reformu Mezinárodního měnového fondu, protože výkonný orgán nebo správní rada již by nebyla správním orgánem ve stávajícím smyslu. Byl by to, řekněme, určitý orgán poradním, jakým způsobem by zde byly zastoupeny jednotlivé subjekty, to by byla otázka do budoucna, to složení by totiž vypadalo jinak, než, je, než jak je tomu v současnosti. A tím Ehm, já jsem hovořila o tom, že potřebujeme koherentní zprávu, efektivní zprávu eurozóny. To samozřejmě vyžaduje další rozpravu, o tom jsem se zmínil. A ehm, Ovšem myslím si, že by eurozóna měla být efektivnější způsobem i zastoupena na mezinárodní mm, scéně, protože čelíme historické mm, skutečnosti. Evropa by se měla stát globálním hráčem, tak jak to vidíme v dočasné zprávě Shermana který zastupoval um, uh, schůzku ministrů, kteří se zabývají budoucnosti Evropy a který přednesl tento příspěvek 15. července. Děkuji za pozornost. Grazie professore e adesso do la parola al Děkuji, pane profesore, a slovo dostane pan profesor Janis Emanulitis, který je z Centra evropské politiky v Bruselu. Je to nestátní organizace a je autorem celé řady prací, které se zabývají vývojem institucí v Evropské unii. Chtěl bych vás požádat, abyste se držel vaší řečnické doby, Budu vám plně důvěřovat tomu, že se budete držet toho, na čem jsme se dohodli. Děkuji. Děkuji za to, že jste mě dnes pozvali, abychom mohli diskutovat o této velmi významné události. Je to pro mě velká čest, že mohu být mezi vámi. Byl jsem požádán, abych eh, hovořil a zamyslel se nad posledními Eh, lekcemi nebo poučeními eh, z diferenciované integrace a eh, její no, uplatnění. Je to téměř nemožný úkol, protože je tady opravdu mnoho věcí, které jsme se naučili v posledních letech, ale některé z nich zdůrazním. Je tady tolik nových věcí, že bude obtížné dodržet těch 15 minut, ale pokusím se. Zaměřil by se především na šest hlavních poučení a snažil bych eh, se v tom zaměřit především na otázku, jak dále podpořit hlubší integraci v ekonomických a fiskálních otázkách, protože to je něco, co v příštích letech a měsících bude nevyhnutelné. Chtěl bych se držet těch 15 minut. Omlouvám se za to, že někdy to bude velice rychlé a někdy to bude velmi zjednodušující, protože Nechci zkrátka překročit svou řečnickou dobu, ale pokusím se tady přispět do e, upřímné diskuze. Nejprve začnu těmi obecnějšími věcmi a potom půjdu k těm konkrétnějším. Nejprve tedy první poučení, je to velice důležité e, v té žávé diskuzi, kterou jsme tady v posledních letech vedli. Diferenciovaná integrace poskytla strategickou příležitost v Evropské unii. Myslím si, že to je eh, hlavní poučení z minulosti. Zároveň to byl také katalyzátor pro prohloubení evropské integrace. Pokud ovšem sledujeme diskuze eh, o eh, nejrůznějších pionýrských skupinách, klíčových skupinách a tak dále, tak tyto diskuze jsou velmi zjednodušující. Jsou tady velké obavy, strachy a některá koncepční nedorozumění. Pokud se takto použijete z minulosti, tak eh, musíte si uvědomit, že je potřeba tu diskuzi dedramatizovat, vést ji méně dramaticky. Více rychlostní Evropa, jak všichni víme, už je realitou, takže klíčová otázka je, eh, ne eh, zda budeme takové Evropě čelit, ale jaký typ takové Evropy bychom si přáli. Pokud jde o prohloupení měnové a hospodářské unie, tak eh, diferenciace je strategickou příležitostí a tak bychom je také měli chápat. Ovšem neexistuje tady žádný čarovný nápoj nebo čarovná hůlka. Eh, je to prostředek k tomu, eh, aby eurozona a Evropa byly efektivní. Druhé poučení. Pokud se podíváme do historie diferenciace a na příklady diferenciace, tak něco takového nikdy nenásledovalo eh, nějaký konkrétní účel. Většinou eh, šlo o postupnou pragmatickou diferenciaci byl to vlastně takový mechanismus posledního řešení v případě nějaké blokace. A poučení je, že bychom se neměli snažit Eh, diskuzi o diferenciované integraci k tomu, abychom dosáhli nějakého konkrétního účelu. Myslím si, že to by bylo kontraproduktivní. Má mnohem větší smysl, abychom postupovali spíše funkčně a používali tohoto nástroje k překonání určitých výzev, konkrétních eh, problémů, které tady skutečně jsou. Musíme být pragmatický při překonávání současné krize. Prosím, eh, já eh, samozřejmě eh, vím, že tady můžete se snažit používat eh, diferenciovanou integraci, aniž byste měli na mysli nějaký konkrétní účel, ale myslím si, že to jde i tak, jak jsem to popsal. V mnoha textech, na které jsem se díval, v mnoha textech kolegů, tam se hovořilo o tom, eh, že tato diferenciace nevedla eh, ke zblížené Evropě. My tady nemáme nějakou malou koherentní skupinu členských států, které by vytvořily nějakou exkluzivní avantgardu, eh, která by se sama aktivně separovala od ostatních členských států. Když se podíváme na přehled profesora Vesela na straně 24, je uvedeno, jak eh, komplexní ta struktura je, ale neexistuje, ne, nebo není to žádná koherentní skupina eh, avantgardy. Jsou tedy eh, různé skupiny, různě rozdiferencované skupiny členských států a do budoucnosti bychom se mohli poučit tak, že chceme zabránit dalšímu prohlubování dvourychlostní Evropy. Co to tedy znamená, když se poučíme z minulosti? Je tady několik různých aspektů. Neměli bychom vytvářet nepřekonatelné bariéry, bariéry. Neměli bychom vytvářet žádné permanentní, paralelní, klíčové instituce pro eurozónu, žádnou eh, komisi pro eurozónu, oddělený parlament pro eurozónu, protože to by možná přineslo fragmentaci žádná diferenciace, by nem, eh, žádné rozdíly mezi zeměmi eurozóny nebo neeurozóny, eh, třeba v komisi nebo eh, v radě. Objevily se tady takové náznaky, ale je to chybná cesta. Myslím si, že většina z nás se na tom shodne. Podkopalo by to naše instituce, zastoupení neeur, zemí neurozóny v konkrétních oblastech a, a vlastně by se narušila vazba mezi těmi, kteří jsou členy eurozóny a tě, těmi, kteří nejsou. Podkopala by se důvěra. Ovšem otázkou je, jak zvýšit demokratickou legitimitu v diferenciované Evropě. Jsou tady dvě důležité otázky. Jedna, jak a zda rozlišovat mezi členy Evropského parlamentu ze zemí eurozóny a ze zemí mimo eurozónu a potom zda zapojit zástupce národních parlamentů. Nebudu zabíhat do detailu, protože o tom se bude hovořit později, ale myslím si, že když se zamyslíme nad tím, jak bychom tady mohli vytvořit větší legitimitu v tomto kontextu, tak si myslím, že je obtížné na to odpovědět, pokud nevíme, jaká budou konkrétní opatření pro posílení Evropské, ekonomické a měnové unie ve snaze eh, zblížit se eh, tedy eh, v rámci měnové unie. Musíme zkrátka mít eh, jasno v tom, jaká tady budou konkrétní opatření. Je potřeba eh, vědět, jaké budou dohody a potom teprve můžete rozhodnout o tom, co to znamená pro demokratickou legitimitu. Bude tady potřeba, abychom věděli, jestli tady bude celoevropský rozpočet a nebo nějaký eh, vícerychlostní rozpočet, jestli tady bude nějaká fiskál, nějaký fiskální orgán specifický. Zkrátka, jak to přesně bude vypadat? Jestli tady bude Evropský stabilizační mechanismus, anebo ten zmíněný fond. Je potřeba vědět, jak to bude vypadat. Když eh, chcete řešit tyto otázky, tak musíte zvažovat ta konkrétní opatření. Ano, je tady určité nebezpečí, bylo by možné, že ten systém bude složitější. Pan Louis už tady zmínil eh, spolkový ústavní soud a tyto věci zkrátka musíme vždy také zohledňovat. Poučení číslo čtyři. Nejvíce institucionálních a politických výzev v této souvislosti mohou být řešeny v rámci spolupráci členských států, eh, které se mohou zorganizovat v rámci Evropské unie. Myslím si, že to je důležité poučení z minulosti. Pokud můžete zorganizovat diferencovanou integraci v rámci existujících smluv Evropské unie, tak by se zabránilo eh, další diferenciaci, protože se respektuje institucionální rámec a, a je to pod určitou kontrolou, je to předvídatelné, to je velice důležité i pro ty, kteří se toho neúčastní, protože jsou tady jasná pravidla pro fungování a prohloubování diferenciované integrace a je tam větší otevřenost. Ovšem z minulosti jsme se poučili také v tom smyslu, že bohužel někdy není možné používat nástroje, které jsou k dispozici v, Evrop- v rámci, který už existuje, ale je potřeb Evropské unie, ale e, jsou tady e, nástroje, které to přesahují, například Schengen, to je jeden takový příklad. Takže pokud je to možné, tak by diferencovaná integrace měla být použita v rámci e, smluv Evropské unie, v tomto existujícím rámci a někdy je možné, ho, když je to potřeba, to i překročit, ale musí to být velice opatrné. Páté poučení intergovernmentální spolupráce mimo Evropskou unii přináší veliké riziko a to především rozpolcenost a roztříštěnost roztříštěnost a rozpolcenost mezi těmi zeměmi, které už jej spolupracují, eh, tedy zeměmi eurozóny a těmi, které jsou mimo. Eh, když jste například sledovali diskuzi eh, v Polsku, tak víte, že tam jsou některé konkrétní úvahy, pokud jde o diferenciaci a pokud jde o bankovní unii. Ovšem, vedle těchto rizik, tato integrace přinesla určité pozitivní vlivy a jsou tady určití zastánci eh, tohoto směru. Je to eh, něco, čemu bych řekl intergovernmentální avantgarda a týká se to, eh, ovšem museli by se do toho zapojit evropské instituce. Potom tato avantgarda by měla být otevřená pro všechny členské státy, které se budou přát přistoupit a potom tady musí být konkrétní eh, cíl, především ze strany těch klíčových členských zemí, které podporovaly spolupráci mimo rámec Evropské unie Když se podíváte na nedávný, nedávné příklady vládní e, eh, eh, smlouva, ale také smlouva ESM, a když se podíváte na úpravy nad rámec takzvané komunitární metodu, například e Euro plus, eh, Eh, balík, eh, tak eh, ve většině těchto nástrojů tam mm, jde o úsilí dodržovat tyto zásady a předpoklady. Za prvé, nedošlo k vytvoření nových paralelních institucionálních struktur. Je to určitá výjim, jedinou výjimkou je Eurosummit, ale platí to. A je zde i zapojení evropských institucí takzvané propůjčování orgánů evropské institu- evropských institucí. Vidíme tady také roli Evropského soudu, zejména ve smlouvě fiskální a nejenom, do, že dochází k zapojení nadnárodních institucí, ale také během krize to budeme zažívat ještě více a po krizi ještě více a dále posílení klíčových institucí, což nebylo jasné od začátku. Když se podívám zpět do roku 2010 až do léta 2011, tak tam bylo, byl mnohem silnější tlak na vytěsnění institucí, včetně Evropské komise, ale to se změnilo, protože země, včetně mé, Německa, pochopili, že má smysl mít silné instituce, které by také mm, vynakládaly určitý tlak na členské e, státy. Takže vidíme silnější roli komisi, ve komise a hraje také klíčovou roli v evropském semestru a také klíčovou roli v, makro, eh, v postupu makroekonomické rovnováhy, ale v tomto ohledu komise získala další roli. A také má roli v záchranných programech a účastní se trojky ale samozřejmě nejsem naivní, vidím mezivládní nebezpečí, byť je obtížné eh, v současné době používat eh, tato slova, protože eh, ty hranice mezi institucemi se smívají Evropský parlament hraje také klíčovou eh, roli například ve vztahu k Sixpacku, Tupeku, euro, eh, dluhopisech a tak dále. Vidíme také pokrok směrem k dosahování skutečné ekonomické a měnové unie. Nyní alespoň máme formulu 4 plus 1. Za druhé dochází k otevření mezivládních eh, dohod Um, i ostatním uh, státům. A to se týká uh, uh, řady zemí, i když někdy musíme být upřímní, země, které nejsou v eurozóně, byly vytěsněni na okraj, ale stále ještě mají silný hlas a e, mohou e, vyslovat i kritiku, což je také do jisté míry respektováno i v rámci překonávání krize. A mohou e, říct, je to také výsledek jejich práce. A dále vidíme doložku o repatriaci a smlouvu o Eh, fiskálním paktu. Otázkou je, jak to provádět. Jsou zde dva možné přístupy. Za prvé být pro eh, výraznou eh, reformu smluv a revizi smluv a zapracovat nové prvky dostávajících smluv a druhý přístup je obezřetnější, vychází ze zkušeností minulosti a někdy tak jako v případě pana Prise i mezi vládní smlouvy by přicházely v úvahu. Já si myslím, že lze skombinovat ehm, obojí po prosinci například ehm, bude vznikat bezpečnostní síť, kterou potřebujeme, protože nebezpečí eurokrize nebo krize eura je stále aktuální, i když ehm, eh, se zmenšuje v posledních měsících. Je zde možnost kombinovat obojí, takže poučení z minulosti zapo, zapracovat mezivládní úpravy dostávajících eh, smluv a další poučení, které se ubírá jiným směrem, ale je důležité jej zmínit. Eh, Během uplynulých dvou let euro, eh, nebo krize eura vyvolala novou kvalitu, nové debaty, někdy velmi kontraproduktivní debaty o potenciálních perspektivách a důsledcích tzv. negativní integrace. Tuto debatu jsme vedli ve vztahu k Řecku, k Spojenému království a je na čase říci, že to bylo kontraproduktivní, zejména ve vztahu k Řecku. A máme dva potenciální typy negativní integrace. Za prvé eh, dezintegrace stávajících eh, eh, členských států v určitých politikách, například exit z eura a druhá negativní forma diferenciace exit z EU. Když začnu tím posledním, tak eh, žádná poučení z minulosti si nemůžeme vzít, ale článek 50 poskytuje určitou orientaci. Víme, že když k tomu dojde, tak budeme muset mm, eh, sjednat eh, dohodu o nové formě vztahu. A jsou zde dvě alternativy. Za prvé vytvořit jakousi asociaci nebo asociaci plus, přidružení plus, to, co máme s Tureckem, celní unie a tak dále, anebo vytvořit něco pevnějšího, něco jako dílčí členství. E, ta vystupující země by se účastnila určitých oblastí politiky, měla by i hlasovací právo, alespoň by měla právo být zapojena do rozhodovacího procesu a přesahovalo by to tudíž běžné předružení. A pravděpodobnost exitu z EU e, je velmi e, nízká z dnešní perspektivy viděno. Eh, za, nyní dovolte, abych pojednal druhou potenciální formu negativní diferenciace, disintegrace určitých oblastí politiky bez eh, vystoupení z EU. To je myslitelný scénář, je to nikoli žádoucí, ale myslitelné a eh, lidé mluví o omezeném členství, členství mínus, nebo jak Andres, Andrew Duff tomu říká, přidružené členství. Základní myšlenka je, že ta země by byla přidružena, a, ale nevystoupila by z EU což je, myslím, možnost, která stojí za diskusi. A ostatně, kdyby se e, to stalo, pak bychom měli nové formy sounáležitosti a to eh, je něco nikoli zcela nového. Diskuse, která probíhá nyní, otevírá nové možnosti a horizonty eh, zemím, které jsou ochotny přiblížit se k EU, ale nejsou toho schopny, někdy také nejsou ochotny plně přistoupit k EU. Eh, to je tedy eh, eh, nový horizont. Tolik mé základní teze. Nedodržel jsem časový limit, omlouvám se za to, ale domnívám se, že alespoň něco z toho, co jsem uvedl, bylo trochu podnětné. Děkuji, děkuji, pane profesore. Eh, velmi eh, oceňujeme to, co jste řekl. A nyní si vyslechneme eh, pana profesora Bruna de Vita z Maastrichtské univerzity a také je docent na Florenské univerzitě institutu Roberta Schumana a zabývá se zejména vztahem mezi institucionálním právem, evropským právem a národním právem. Pan David je již u nás vepředu a Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. I já budu hovořit anglicky. A téma, které mi bylo zadáno, je poměrně specifické. Jde o právní problematiku. A sice zda přijetí uh, samostatných eh, mezinárodních úmluv členskými státy vně EU, například eh, smlouva o ESM a eh, fiskální pakt. Zdali toto přijetí smluv vede k nekonzistentnosti ve vztahu k řádu EU. Doufám, že tím přispějí k otupení té dramatické diskuse, kterou eh, vedeme, protože já si myslím, že to nemá žádné Eh, významné důsledky. Zaprvé si musíme uvědomit, že eh, fenomén eh, toho, že některé členské státy uzavírají samostatnou dohodu, tady existoval vždy, již od prvopočátku evropských společenství, anebo jinými slovy, Evropské společenství, Evropská unie nikdy nebyla výlučným rámcem pro spolupráci mezi členskými státy. Mnohé z těchto smluv nejsou až tak významné a nemají přímý dopad na fungování EU. Ale měli jsme také příklady, jako ty již zmíněné, například Schengenská dohoda, anebo Schengenská úmluva, eh, eh, úmluva Prüm a tak dále, které eh, jsou těsně spjaty s fungováním evropských společenství, ale viděno obecně to spíše přispělo k integraci, a nikoli naopak. Neohrozilo to integraci. A nyní máme ty dvě nové smlouvy, obě podepsány letos, začátkem letošního roku, které jsou velmi spjaté eh, se stěžejními činnostmi Evropské unie a mnozí tvrdili, že to bude problematické nejenom z hlediska politického a institucionálního, ale také právního. Pravdou je, že členské státy eh, nemají svobodu uzavírat mezi sebou jakékoliv dohody a smlouvy, které by eh, si přáli a na jakékoliv téma. Musí to být v souladu s jejich povinnostmi eh, členství v EU. A fiskální pakt obsahuje doložku v článku 2, která uznává primát evropského práva. To byla doložka, kterou, pokud vím, sformuloval Evropský parlament a vložili do paktu eh, Smlouva o ESM nemá stejnou doložku, ale platí stejné pravidlo, bez pochyb. A sice, že mezinárodní umluvy mezi členskými státy nikdy nesmí obsahovat pravidlo, které by odporovalo povinnostem členských států v rámci EU. To je velmi důležité východisko. Žada zazněla řada právních námitek, že mezi těmito dvěma smlouvami a právem EU dochází k konfliktu či k určitému eh, rozporu. A eh, chci ještě dodat, eh, že to, co říkám, je samozřejmě můj osobní názor, ale zanedlouho eh, k tomu učiní autoritativní rozhodnutí i Evropský soudní dvůr, protože před eh, soudem je případ Pringle, který byl podán irským vrchním soudem, který se zabývá řadou těchto eh, témat. A doufám, že ještě do konce roku přijme Evropský soudní dvůr rozhodnutí v této věci. Takže já bych tomu uvedl čtyři body. První, Mezistátní dohody, to znamená eh, dohody mezi některými členskými státy, nejsou eh, povoleny eh, tam, kde má výlučnou pravomoc Evropská unie. Měnová politika ve vztahu k zemím eurozóny je výlučná kompetence. Víme to z článku 3 a e, tvrdilo se například v tom případu Pringle, že e, e, smlouva o ESM konkrétně, to znamená o Evropském stabilizačním mechanismem, se zabývá finančním mechanismem a tudíž eh, státy nemají právo to uzavírat. Ale když se podíváte na systém a na název eh, smlouvy o EMU, Evropské měnové unii, tak zjistíte, že otázka finanční pomoci státu, což je předmětem smlouvy o ESM, se nenachází v kapitole o měnové politice, ale o ekonomické politice. Ekonomická politika je sdílená, nikoli výlučná pravomoc EU, jak víme. A jednali se o sdílenou e, pravomoc, pak členské státy si zachovali právo e, vykonávat e, souběžně s evropskou politikou i svou vlastní národní politiku majetku. A můžou to vykonávat sami, ale také společně tím, že uzavřou mezinárodní dohodu, jak učinili v tomto případě. To je první bod. Druhý bod, anebo druhá právní námitka, také ve vztahu ke smlouvě o ESM, zní, že e, to porušuje e, takzvanou doložku e, no bailout clause článku 1 až 25, 1,25. A tento článek 1,25 praví, že členské státy nejsou povinny ehm, hradit nebo plnit finanční povinnosti jiných. A jeden z důvodů vytvoření finančního mechanismu, eh, stabilizačního mechanismu je, aby eh, jeden stát ehm, eh, vyrovnával dluhy druhého pouze v míře eh, příspěvku eh, toho kterého státu, ale tak, aby docházelo k určité záchraně v rámci ESM. A smysl vytvoření ESM je vlastně zajistit takový mechanismus záchranný. Takže dochází ke konfliktu. Ovšem vstup v platnost článku 136 eh, smlouvy o fungování Evropské unie a doufáme, že to se stane v lednu, to odstraní tento konflikt, protože eh, tady ta změna umožňuje explicitně vytvoření mechanismu eh, kolektivní finanční pomoci. Takže to bude ustanovení ve smlouvě, eh, které bude mít stejnou působnost jako doložka o eh, ne eh, záchranných opatření, ale bude to určitá výjimka a tím pádem to bude určitá, určitý základ pro ESM v rámci smlouvách. Ale je tady určitý problém, protože ESM už vstoupil v platnost před několika dny, to znamená ještě předtím, než eh, vstoupila v platnost změna TFEU. A je pravda, že eh, ty změny TFEU jsou určitou podmínkou pro umožnění eh, působení z mechanismu stabilizačního, ale musíme být velice opatrní. Musíme být velmi opatrní. Nové orgány ESM musí být velmi opatrní a měli by čekat do 1. Eh, ledna, než přijmou první program pro podporu zemí, protože by tam mohl být problém s nekonsistentností, s nesouladem s evropským právem. Třetí právní otázka je, eh, a tentokrát to souvisí s fiskálním kompaktem, bylo často namítáno, že ustanovení, které obsahuje o rozpočtové vyváženosti členských států, duplikuje existující ustanovení eh, evropského primárního i sekundárního práva, eh, které se zabývá také rozpočtovými deficity členských států. Například víme, že eh, smlouva o fungování Evropské unie tady stanovuje 3% rozpočtový deficit, zatímco ve fiskálním kompaktu je to žádná celá 5 až 1%. Eh, tato čísla se tedy liší, ale vlastně nejsou nekompatibilní. Není tady konflikt v právním slova smyslu mezi nimi, protože smlouva o fungování Evropské unie umožňuje členským státům, aby eh, měli eh, rozpočtový deficit pod 3 Mohou si tedy stanovit svá vlastní pravidla, která se odlišují od toho pravidla. Některé země to udělaly, například Španělsko a Německo. Takže TFEU umožňuje členským státům, aby to udělali také kolektivně. Prostřednictvím fiskálního kompaktu se mohou domluvit společně na stanovení maximálním deficitu, který je nižší než stanoví smlouva. To znamená, že zde máme sice určité diskrepence, ovšem z právního hlediska je to v pořádku. Poslední kontroverzní otázka v tomto ohledu a asi i nejobtížnější je otázka zapojení evropských institucí do fiskálního kompaktu a smlouv a smluv ESM, to znamená o mechanismu stability, už se o tom zmínil Janis, to znamená možnost půjček. Z politického hlediska je to dobré, ovšem z právního hlediska to může znamenat problém. Proč? Protože kompetence EU institucí jsou určeny eh, zakladající smlouvami Evropské unie. Máme zde článek v rámci zakladající smlouvy, článek 13, který právě tímto způsobem to popisuje. Evropské instituce mohou eh, konat a jednat pouze v rámci pravomocí, které jim vytyčuje Evropská zakládající smlouva, to znamená obě dvě evropské smlouvy, ovšem ne eh, ostatní, třeba mezinárodní smlouvy. Z toho vyplývá problém. Musíme dělat rozdíl mezi zapojením Evropského soudního dvora a na druhé straně ostatních institucí. Pro Evropský soudní dvůr ten problém není až tak obtížným oříškem, protože zde máme článek od samotného počátku římské smlouvy, které umožňuje členským státům na základě určitých dohod eh, řešit jakékoliv problémy mezi jednotlivými stranami Evropským soudním dvorem. A k tomu došlo i u fiskálního kompaktu, i u smlouvy TSM. To znamená, že je to speciální dohoda mezi členskými státy, které se rozhodnou určitý problém či spor řešit prostřednictvím Evropského soudního dvora, čili toto evropská legislativa pokrývá. Obtížnější je pochopit zapojení ostatních institucí, především Evropské komise, eh, která hraje důležitou roli v rámci dohody o mm, stabilizační mechanismu, protože ona vlastně podporuje finanční programy, které v rámci tohoto mechanismu fungují. Jak se na to podívat? Jednak je to článek 30, na který bychom se měli zaměřit podrobně. To znamená, že jednotlivé instituce mají určitá omezení, určité hranice svých kompetencí, které jsou vytyčeny smlouvami, čili musíme pochopit na jedné straně kompetence a na druhé straně úkoly institucí. Myslím si, že bychom mohli evropským institucím přidělit další dodatečné úkoly, například mezinárodními smlouvami, pokud tyto úkoly zapadají do stávajících kompetencí evropských institucí. V případě Evropské komise například implementace mechanismu pro finanční podporu již představuje jeden ze stávajících úkolů této instituce v rámci Evropského mechanismu stability, který stanovil o nařízení Rady v roce 2010, je to teda nástroj evropského, evropské legislativy, Komise získala tento úkol, už v podstatě implementuje tento mechanismus finanční podpory pro Řecko. Čili tento úkol podle mého názoru zapadá do stávajících kompetencí Evropské komise a proto je podle mého názoru správního hlediska v pořádku. Můj závěr z této rychlé analýzy. Samozřejmě, že mm, Evropský soudní dvůr to může ještě rozsudkem změnit. Ovšem já si myslím, že žádné ustanovení ESM dohody či fiskálního kompaktu podle mého názoru není v rozporu s evropskou legislativou, alespoň pokud je o evropskou legislativu, tak, jak bude platit pro úpravě článku 136 odstavec 3 smlouvy, to znamená od 1. ledna příštího roku. Dovolte na závěr ještě tři připomínky. První. Právní analýza, kterou jsem vám předložil, neznamená ovšem, že mm, to, co si zvolí členské státy v, s ohledem na mezinárodní dohody, řekněme, že to mm, je, ten, je ta nejlepší volba. Musíme se podívat na právní analýzu tohoto výběru realitu v každé členské um, zemi, to znamená vstupovat do mezinárodních smluv za určitých podmínek a zároveň z politického hlediska zhodnotit, zda je v pořádku um, jít vně evropského právního rámce a to znamená nezůstat, uprost, nezůstat nebo ne, nereagovat v rámci evropské legislativy, ovšem to záleží na další analýze. ESM dohoda fiskální kompakt podle mého názoru nejsou dohodami vytesanými do kamene. Jde o dohody, které musí ovšem být v souladu s evropskou legislativou, nejenom současnou, ale i tím, jak se bude vyvíjet do budoucna. To je důležité jakmile evropské instituce přijmou nějaká nová opatření, která by byla v rozporu s obsahem dohody ESM nebo s fiskálním kompaktem, tak by se v podstatě tím pádem automaticky Eh, zaměnili, protože tato ustanovení by poté již nebyla v souladu s evropskou legislativou. Čili eh, je to taková doložka, která má určitý mobilní charakter, platí v současnosti i do budoucna. To je, myslím si, důležité pro Evropský parlament. Evropský parlament by teda neměl bojovat proti stávajícím smlouvám neustále, ale měl by spíše naopak se snaží nahradit obsah těchto smluv a opětovně je začlenit do evropského právního rámce. Co proto udělat? přijímat evropskou legislativu. Tím pádem automaticky se to přetaví do smluv. A poslední poznámka, právní podmínky pro mezinárodní dohody, pro samostatné mezinárodní dohody by měly být eh, aplikovány pro ambicioznější mezivládní dohody do budoucna. Dneska již jsme o tom hovořili, Jean eh, Paul, můj kolega, se o tom jistě zmíní ve své přednášce. To znamená, u těch samostatných mezinárodních smluv vždycky musíme dbát na to, aby byly v souladu s, s podmínkami stávajících evropských smluv. To samozřejmě e, nad tím ale musí bdít především Evropský soud. Děkujeme, říká pan předseda. Děkujeme, pane profesore. Děkujeme i za to, že jste dodržel perfektně vyčleněný čas. A nyní je to profesor Jean-Claude Perry, který je honorárním generálním tajemníkem pro právní službu Evropské rady a v podstatě bude posledním řečníkem v této části našeho panelu. Pane profesore, máte slovo. Merci beaucoup, monsieur le président. D'abord, je voudrais dire combien je suis Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Děkuji za to, že mám možnost vystoupit v Evropském parlamentu, že mohu vystoupit ve vašem výboru pro ústavní záležitosti, se kterým jsem již měl několik kontaktů i v předchozích letech. Rád bych poděkoval Evropskému parlamentu a vašemu výboru, předsednictví vašeho výboru, vašim poslancům. Rád bych poděkoval za to, že se věnujete tomuto tématu, protože já osobně si myslím, že toto je opravdu iniciativa, která přichází včas a je výborně načasována a je nesmírně důležitá. Pokusím se o stručnost. Měl bych se zabývat následující otázkou, jaké institucionální řešení bychom mohli využít pro zprávu, víceúrovňovou zprávu v rámci, nastáv, v rámci stávajícího eh, institucionálního rámce Evropské unie. A já v podstatě mm, mám dvě východiska mé prezentace. Jednak si myslím, že zde hovoříme o takovém silném koncenzu, který by mohl to znamená vytvořit nějaký mechanismus, který by dlouhodobě řešil krizi v Evropské unii bez ohledu na potřebu mm, těch bailoutů nebo, nebo valů a tak dále politiky Evropské centrální banky, tak jak to stanovila Rada z 6 za, um, září. To znamená, a druhá možnost vytvořit skutečnou eh, hospodářskou a měnovou unii, protože tu hospodářskou stránku zatím nemáme dopracovanou, ta zatím nefunguje mm, a mm, toto jsou i závěry rady z 28. 29. června. To je první premisa. Druhá záležitost. Abychom dosáhli tuto, abychom dokončili Evropskou hospodářskou a měnovou unii, zdá se, že politicky v podstatě není možné dosáhnout tohoto cíle, protože mm, modifikace evropských smluv znamená jednomyslnost a já osobně si myslím, že je nesmírně obtížné to dosáhnout. Ovšem máme zde 17 členských států eurozóny, které by mohly, aniž by modifikovaly základní smlouvy Evropské unie, postupovat společnou rychlostí, pokud to bude kompatibilní s těmito smlouvami. To znamená, to jsou tyto dvě premisy, které představují dvě možná řešení. Jednak sedmnáctka eurozóny dosáhne hlubší integrace a využije veškeré možnosti posílené spolupráce, kterou nabízejí stávající smlouvy, bez ohledu na to, jaké budou nové smlouvy, Roberto Gualtieri o tom před chviličkou hovořil, nebo zde máme druhou možnost, dokončí tento rámec eh, smlouvou, která nebude nějakou úpravou evropské m, mm, zakladající smlouvy, politicky to je nemožné podle mého názoru, ale řekněme, budeme mít nějakou dodatečnou smlouvu mezi vládní, která by umožnila posílenou spolupráci. A nyní trošku k žargonu mezi vládní. Co to znamená? To, to je slovo, které se využívá um, v různých významech. Zde to znamená dohoda, která nebude modifikovat základní, to znamená zakládající smlouvu EU, ovšem to neznamená zároveň že by se využívaly mezivládní klasické eh, nástroje, rozhodnutí, společná dohoda, jednomyslnost, pokud jde o aplikaci rozhodnutí zúčastněných stran. To mm, může, takové rozhodnutí může ležet na bedre například soudního orgánu několik možností. Členové eurozóny maximálně využijí možnosti posílené spolupráce, tak jak to nabízí nebo umožňují stávající smlouvy. Vidíš, několik předřečníků se o tom zmínilo. Hlavním základem by byly samozřejmě články 136 především a 138 smlouvy o fungování Evropské unie samozřejmě za podmínky účasti celé sedmnáctky a pokud jde o šíři působnosti těchto článků, je jasné, že to bude podle mého názoru představa nejlepší právní základ. Ehm, někteří předřečníci se to zmínili, možná bychom mohli využít i ehm, články, které, po, které umožňují posílenou spolupráci, pokud se z toho zúčastní devět členských států a které by v podstatě tím, tato posílená spolupráce by doplnila tyto dva články Eh, o kterých jsem se zmínil pro spolupráci v určitých oblastech. Ovšem samozřejmě jsou zde výhody, ale i nevýhody tohoto postupu. Výhody, ano, výhody je zde uh, hodně. Ovšem, jsme schopni to okamžitě využít. Žádná nová smlouva by neměla být vyjednána mm, obtížným způsobem, to znamená, že by potřebovala nebo vyžadovala ratifikaci sedmnáctky. Ovšem, došlo by k okamžité aplikaci těchto dohod na všechny instituce, aniž bychom změnili složení těchto, těchto institucí. Na radě by to byly pouze ty členské státy na základě článku 136, které by se zúčastnily tohoto posíle, této posílené spolupráce. Evropský parlament, Evropská komise, v podstatě vš- tam by se zúčastňovali všichni na tomto rozhodnutí a členské státy, které jsou které jsou součástí této mm, posilné spolupráce, by se museli dohodnout, Evropský soud by to a Evropská komise by to museli potvrdit. Ovšem je zde i několik nevýhod tohoto postupu, pokud jde o podstatu. Nesmíme zapomínat na to, že jde o primární právo, o rámec primárního práva. To znamená, že nejde o, o právní zaangažovanost, pokud jde o, o ekonomickou, o, o hospodářskou unii. A to znamená konvergenci rozpočtových a ekonomických politik, znamenalo by to nový transfer kompetencí směrem k Bruselu. Tento transfer kompetencí ovšem v evropských smlouvách neexistuje. Proto si myslím, že asi by nebylo dostatečné ani politicky přesvědčit naše obyvatele, ani finanční trhy v tomto hledu, musíme je přesvědčit, ani ekonomicky by to nebylo možné, abychom mm, protože zde neexistují eh, právní, povinno, právní závazky. Členské, člen, eh, uč, uč, účastnické strany by mohly mít určité problémy z politického hlediska, protože tato rozhodnutí by byla předložena komisí a parlamentem, které v podstatě tyto instituce jsou tvořeny v podstatě vš- zastupují všechny členské státy, ovšem zároveň by to představovalo kompetence, které by ovšem ale spadaly na bedra národních orgánů a ne na, na evropskou uh, úroveň. A nebo druhá možnost, to znamená vytvořit určitou dodatečnou smlouvu eh, tím, že bychom postupovali posílenou spolupráci. To by znamenalo, že by se členské státy angažovaly právním způsobem a vytvořili skutečnou hospodářskou unii. Eh, taková další smlouva by samozřejmě musela být eh, nejprve vyjednána přijímuta, ratifikována sedmnáctkou a potom by to muselo být také aplikováno a možná eh, by to podle obsahu té smlouvy vedlo eh, k úpravě některých ústav eh, v těch zmíněných členských státech. To znamená, že by možná musely být uspořádána referenda a museli by se do toho zapojit národní parlamenty. Ale e, takové zásadní rozhodnutí ubírat se tímto směrem, pokud by toto rozhodnutí bylo dostatečně jasné a přesné, tak by mohlo přesvědčit jak občany, tak finanční trhy o tom, že to je udržitelné řešení, možné řešení a e, řešení, které je na snadě. A to by mohlo e, vlastně umírnit nějaké vlny odporu, než by k tomu rozhodnutí přišlo, než by se to začalo realizovat. Tak jak to tady pěkně vysvětlil Bruno David, tato eh, dodatečná smlouva by byla kompatibilní s evropskými smlouvami a potvrdila by eh, jejich nadřazenost. Tak pokud by to tak bylo, tak by to nebyl žádný problém. A Samozřejmě by to tady byla velká politická výzva. Bylo by potřeba eh, tady získat eh, souhlas evropských občanů a národních eh, parlamentů ve velmi složité situaci. Navíc by bylo vhodné zároveň s tím, anebo už dříve, potřeba, abychom se dohodli na institucionálním rámci. A o tom bych chtěl především hovořit. Tady by bylo samozřejmě lepší, aby tato nová smlouva nevytvářela žádný nový orgán, protože Evropská unie už je takto složitá mm, dostatečně a je to složitě eh, pochopitelné pro občany. Takže eh, tady máme už instituce, Soudní dvůr, Účetní dvůr, Evropskou centrální banku a já si myslím, že tyto instituce eh, pokud by to podpořila 27, by, pomohly by se účastnit aplikace této smlouvy, aniž by se měnil jejich statut, statut těchto institucí. Eh, rada, tam také nevidím eh, žádný problém, oni už se tedy schromažďují v rámci euroskupiny eh, na úrovni šéfů vlád, ale, i na, ale také i na úrovni ministrů financí a hospodářství. Bylo by to složitější pro komisi a především pro Evropský parlament. Především pokud jde o otázky, které v tuto chvíli spadají ještě do národních kompetencí. Z právních důvodů, a tady se vracím k tomu, co říkal pan Gualtieri, máme tady článek 10, 2 a 4 smlouvy o Evropské unii, ano, samozřejmě, ale především také z politických důvodů je podle mého názoru komplikované to znamená, že tady s panem Gualtierem souhlasím. Je to komplikované svěřit demokratickou kontrolu eh, pouze některým eh, ne, tedy evropským poslancům protože eh, vlády by si nemusely přát, aby Evropský parlament v celém svém složení tady vykonával tyto pravomoce. Například tady je určité dílo 11 zástupců členských států Zpráva o budoucnosti eh, Evropské unie, to je to, o čem mluvím. A členské země by možná mohly požadovat eh, jako výměnu za svůj souhlas, aby některé, z, tedy jako kompenzaci za to, že některé své citlivé pravomoce, které se týkají třeba rozpočtu a tak dále, že by je přenesly na evropskou úroveň a za to by mohly požadovat, aby podle eh, určitých podmínek, které by se dohodly, aby mohli kontrolovat eh, ta rozhodnutí, která budou na Evropské unii v budoucnosti přijímána. Mohli by eh, politicky argumentovat nedostatečnou demokratickou legitimitou evropských poslanců a právně by mohli namítat, že to jsou pravomoce, které nespadají do působnosti Evropské unie, ale eh, jsou to kompetence eh, členských zemí, tedy v tom případě účastnických členských zemí. A e, další úvaha, kterou už jsem narýsoval v té knižce, o které se hovořilo, mohla by se vytvořit delegace eh, zástupců národních parlamentů a, a potom by se to tady volilo například v rozpočtovém výboru a potom by to eh, samozřejmě vyvolalo takové otázky jako dvojí eh, evropské volby, co by samozřejmě bylo poněkud zvláštní. Ale potom by tady musely být eh, nastaveny zvláštní podmínky, třeba pro, roz, pro spolurozhodování a tak dále, pro důležitá rozhodnutí, která by se přijímala v nové oblasti. Eh, věci, které by tedy spadaly dříve nebo spadají do národních pravomocí, ty by se potom přesunuly tady na tu úroveň. A o těch mluvím. Eh, dále je tady jedna zpráva, na jejímž vytvoření jsem se podílel, byla nedávno zveřejněna a hovoří o jedné možnosti, že by se vytvořil orgán, kde by bylo 17 mm, poslanců. Neříká se odkud, ale byly by jich 17, eh, tedy evropských poslanců, a potom by tam byli i eh, poslanci z, národní, z národních zemí. Máme tady článek 9 eh, Lisabonské smlouvy a ve smlouvě je také e, článek 13, e, který se toho dotýká. Je jasné, že diskuze v této věci bude velice vášnivá, ale je zásadní, je potřeba ji vést a tak já nedávno řekl pan Oli e, Ren, hluboká integrace musí být doprovázena silnou demokratickou legitimitou. Ovšem, k tomu se musíme nějakým způsobem dopracovat. Potom tady je problém také, pokud jde o komisi. Kladu si otázku, jestli vlády 17 členských států by mohly, eh, že by, jestli by souhlasili s tím, že by plně uplatňovala určité pravomoce právě pro tuto sedmnáctku. Někteří by mohli se v této věci zdráhat, eh, protože potom 27, orgán 27 by jim vlastně ukládal určitá rozhodnutí. A je tedy zřejmé, že vytvoření nějakého takového orgánu v Evropské komisi e, je naprosto nepřijatelný, e, není to vůbec možné, e, když si představíme lidské zdroje a všechno, co by to implikovalo. Možná, že přijatelným řešením by bylo vytvořit nějaký politicko-administrativní orgán, který by byl spíše politický než administrativní. Mohli bychom to nazvat ministři financí eurozóny a ti by byli pověřeni kontrolou aplikace rozhodnutí a eventuálně by se mohli obracet na Evropský soudní dvůr, pokud by tyto věci nebyly respektovány. Tento orgán by eh, nesměl vytvářet novou byrokracii, tedy musel by delegovat některé úkoly, eh, přípravu svých rozhodnutí eh, dalším útvarům. A tady mám malý návrh. Myslím si, že toto by mohlo být právě delegováno na komisi Evropské unie, tak jak eh, existuje v současnosti, pokud by 27. souhlasila. Tento eh, systém by tedy mohl být velmi blízký institucionálnímu systému Evropské unie, tak jak funguje dnes. Nechci to dále rozbíhat, ale myslím si, že institucionální smlouva sedmnáctky by musela obsahovat navíc eh, také další vhodná ustanovení, eh, aby se vlastně nějakým způsobem zohledňovaly i ty eh, země, které se neúčastní eurozóny a to vše by bylo pod kontrolou Evropského soudního dvora. Musel by tam být také aktivní statut aktivního pozorovatele těch států, eh, kteří eh, se tedy 17 ještě neúčastní, ale chtěli by se někdy k Evropě připojit. Takže eh, to by bylo takové možné řešení, aby se vlastně nějakým způsobem toto ošetřilo, protože pokud se to neošetří, tak eurozóna, nebo eurozóna by neměla být oddělenou autonomní organizací, ale měla by být opravdu součástí Evropské unie. Děkuji. Děkuji. Vím, že budete muset brzy odcestovat a proto bych vás chtěl požádat, abyste zůstal tady na pódiu, abyste mohl odpovídat na otázky kolegů. Pan Traskovský a pan Gualtieri. I, uh, I've read, I... Já jsem eh, četl vaši knihu o dvourychlostní Evropě a nabil jsem dojmu, jako by eh, ta kniha byla napsána Justem Lipsiem a, a, a také doplněna Jean-Claudem Pierisem. Vy jste byl mnohem radikálnější ve vaší knize než ve vašem projevu zde parlamentu. Zajímalo by mě, zdali je to tím, že už uplynula určitá doba a vy jste přehodnotil určité věci. Snažíte se být zde méně přímý. Eh, to je otázka číslo jedna, protože to, co jste eh, eh, řekl úvodem zde ve výboru, je, že není tak dobrý nápad vytvářet nové instituce, protože by to mohlo vést ke zmatení a tak dále. Ale vaše výchozí premise v knize, o čemž zde nechci diskutovat, protože nemáme čas, spočívá v tom, že většina problémů vyplývá z rozšíření a z přílišné divergence uvnitř Unie a také eh, jste byl eh, eh, dost zžíravý ve vaší kritice nebo posouzení Evropského parlamentu, ale o to nyní nejde. Pokud jde o budoucnost Evropy, my v parlamentu se domníváme, že je nutno činit eh, vše, co lze v rámci stávajícího institucionálního uspořádání EU. A i když jsme eh, se účastnili procesu eh, vyjednávání fiskálního paktu, tak jsme se snažili a myslím, že i uspěli formovat fiskální pakt tak, aby mohl být integrován do právního řádu EU, právě aby nevznikly nové subjekty, instituce a smlouvy, které eh, by zcela vybočovaly z eh, právního řádu EU. Našimi hlavními cíly bylo nevytvářet nové instituce, byť někteří eh, zúčastnění to chtěli. A celé to uspořádání euroskupiny je takové, že se koná po Evropském eh, summitu Evropské rady a prostě chceme zachovat integritu celistvost stávajícího systému. A pak tak doložka Sunset by eh, eh, umožňuje, aby ta dohoda byla součástí evropského řádu. Prostě chceme postupovat v souladu s normálními postupy i v rámci implementace smlouvy. Pokud je o budoucí vývoj, já se domnívám, že to je správná cesta. Samozřejmě, že vyvstávají otázky například eh, v souvislosti s posílenou spoluprací, jak to učinit, abychom ehm, eh, neodporovali eh, ve smlouvě, je, abychom neporušovali pravidla jednotného trhu, zachovali práva povinnosti členů vně eurozóny a tak dále pokud jde o utváření nových institucí v soulad, souběžně s tím, co nyní máme, tak hovoříme o legitimaci, o e, e nazírání občanů, e, o dojmu, který vytváříme v očích občanů. A když e, bude docházet ke vzniku nových institucí, e, pak e, to přispěje k dalšímu zmatení i v úsudku občanů. Lidé nebudou rozumět tomu, co děláme. Lisabonskou smlouvou jsme se snažili vybřednout z problému kompetenčních sporů, prolínání institucí a tak dále. Přesto jsme eh, dali vzniknout řadě nových problémů. A eh, ta souvstažnost eh, mezi novými institucemi a právním řádem EU, jak byste vyřešil všechny ty konflikty? Protože když se podíváte zpět do historie, eh, někdy si vzpomenete na plán Fušého, eh, teda mm, představu vytvořit, vytvořit něco zcela nového, nový sekretariát, nový statistický úřad vně státu, vně EU, protože některé členské státy nebyly zcela spokojeni s tím, co se děje uvnitř. Hovoříme-li například o účasti národních eh, poslanců parlamentu, tak eh, je sto různých možností, jak to dělat. Před Maastrichtskou smlouvou to bylo zcela možné. A my jsme zvali národní poslance parlamentu eh, k rozpočtové rozpravě. To se událo za polského předsednictví, když jsme diskutovali s eh, národními poslanci. Takže je zde mnoho způsobů, jak je zapojit. Ale vytvářet nové instituce a zejména snažit se například o eh, snažit se narušit integritu Evropské eh, komise, vytvořit nový sekretariat a tak dále. To by vytvořilo nebo dalo vzniknout řadě třecích ploch a celou tu věc by to ještě rozostřilo. Nebylo by vůbec jasné, oč usilujeme a bylo by složité to vysvětlit občanům a celé to fungování systému eh, by se stalo zapeklitě složité a nejen to, ale také, myslím, neproveditelné byť jsem velmi pečlivě pročítal vaši knihu a vy říkáte, že se snažíte být otevřený a my se tady eh, nechceme nechceme tady dramatizovat problém, ale jak zajistíte, aby to nevedlo k naprosté roztříštěnosti Evropské unie, čemuž se bráníme? A dokonce i nyní máme problém s eh, posílenou spoluprací. Snažíme se nalézt způsob posílené spolupráce a který by neroz, nebyl v rozporu s evropským eh, právem. Ale když vytvoříme další instituce, tak to bude ještě složitější. Takže moje otázka je po konfliktu. Jestliže přijmeme vaši nejradikálnější obci a skutečně vše, předvídáte nějaký způsob, jak by eh, ta celá soustava institucí mohla být uvedena v soulad? Děkuji. Já dám nyní slovo panu kolegu Galtierovi. Děkuji. Já bych eh, chtěl okomentovat několik bodů pana Deviteho. Parlament eh, nemá problém napadnout stávající mezivládní smlouvy. Nikoli. Problém je diskutovat, zdali to bude dobrá obce pro budoucnost. A tady spatřují ten hlavní problém. To není otázka že by to nebylo v souladu s právním řádem. Problém je, zdali je to efektivní řešení. A na to je užitečné se podívat a také eh, na smlouvu o na fiskální pakt. Je to závazná smlouva? Nechci se odkazovat na Euro plus. Každý se shodne na tom, že Euro plus není závazná eh, smlouva, ale fiskální pakt. Navážu na eh, váš argument, že to je jediný eh, právní rozpor. rozpor. Je to závazné, když, eh, to, když můžeme ukládat sankce. Článek 9. Tam je také zakotvena role Evropského soudního dvora. Ale problém není v článku 9.1, ale v článku 9.2, protože článek 9.2 vnáší do hry také článek 260 smlouvy. Jestliže podle článku 273 článek, eh, pardon, stát mm, eh, neuposlechne eh, rozhodnutí soudu, pak platí článek 260, podle něhož může Evropský soudní dvůr oplat, uplatňovat sankce. E, to není legální, protože v článku 260 se hovoří o záležitostech, které se týkají smlouvy. Já se nedomnívám, že fiskální pakt je nebezpečný. Je to prostě ne, nepoužitelné nepřináší to nic. Je to komentář o tom, že se má respektovat evropské právo a evropské právo je mnohem závaznější než mezivládní smlouva. To je problém smlouvy. Není to zákonné. A také bych eh, chtěl říci, že vidím určitý rozpor ve vaší argumentaci. Primát evropského práva. Na straně jedné se říká, dobře, můžeme přijímat další závazky v souladu nebo v rámci mezivládních eh, dohod. 3 strukturální eh, eh, deficit, ale to se týká pouze těch zemí, které nedosahují 60% zadluženost. Takže pro koho platí 1,5% a pro koho platí 3% eh, deficit země, které jsou výrazně pod 7 zadluženosti. Je to něco, co se překrý, překrývá, není to jasné ani právně, ani lingvisticky. Jestliže na jedné straně eh, řekneme, že můžete přijímat další eh, závazné úpravy a když se Evropská a když se sníží deficit z 1,5 nebo změní deficit z 1,5 na 2 a to je zakotveno v evropským právem, tak co je tedy nadřazené? Jestliže se díváme na fiskální politiku jako na politiku, která nabízí různé obce, pak argumentace eh, zacházet ještě dále je eh, v rozporu s tím a není to určitě závazné protože také není možné uplatňovat sankce. Ještě druhý bod, který se týká Evropského parlamentu. Velmi pečlivě jsem četl vaši knihu, vaše projevy a naslouchal jsem vám. Vezmeme si nyní model organiz, or, orgánu, to be z, z Národního parlamentu eh, může být vybráno několik poslanců. Eh, samozřejmě eh, se to bude lišit země od země a, a pak 17 členů z Evropského parlamentu, takže máme tři z Německa, tři z Lucemburku, tři z Nizozemska a tento orgán by měl být vybaven kompetencemi. Co to znamená? budou hlasovat, budou přijímat rozhodnutí závazná a to hlasování bude výsledkem tří lidí z Malty, tří lidí z Německa, tří lidí z Lucemburku a tak dále. Má to být legitimní, pak hlasování Evropského parlamentu o Tupeku může být eh, tím pozměněno já uznávám, že to není dokonalé řešení. Myslím to asymetrické hlasování v Evropském parlamentu podle článku 136, ale nevidím žádné lepší řešení. Leda, že změníme smlouvu. Takže skutečně eh, je těžké pochopit, jak tato konference, právě protože nechceme vytvářet druhý velký parlament, by měla, by měla respektovat eh, zásady proporcionality a jak by to mělo být legitimnější eh, než skutečný parlament. To ne, nechápu. A jaké právní kompetence by eh, té konferenci měly být uděleny? O tom bychom také měli diskutovat. A chci zdůraznit také, že článek 13 fiskálního paktu nepočítá s tím, že pouze členy Evropského parlamentu signatářských zemí by tam měli být účastní, protože tady se také odkazuje na protokol číslo jedna. I když jde o mezinárodní úmluvu a ta zapojuje celý parlament. Takže se domnívám, že i tento precedens by měl být eh, vzat v potaz, ale už končím. Obecně souhlasím s tím, že tato diskuse není velmi užitečná, ledaže se shodneme na tom, co znamená další integrace, další kompetence. Jaké kompetence, jakého druhu a co chceme posílit, EMU nebo EU, Evropskou unii, Evropskou měnovou unii. A vracím se eh, na začátek. Jsme si jistí, že tento smíšený model, v němž eh, považujeme integraci jako silnější interferenci mezi národními kompetencemi za účelem za použití také národních zdrojů. Je to správný model a myslíte si, že nás tento model někam dovede? A nebo bychom měli zjednodušit ty stávající kompetence? a přesunout je na úroveň Evropské unie víc než dosud, například cestou posílené spolupráce. Nyní máme ten precedens, že komise a rada eh, umožnili, aby došlo k posílené spolupráci v určitých eh, rozpočtových otázkách. A proč by to nemohlo vést také k ještě další eh, dalšímu vyčlenění zdrojů, nikoli k nahrazování zdrojů. Takže proč nemít eh, jasnější rozdělení a spravedlivější rozdělení zdrojů v rámci EU? Samozřejmě nyní se to jeví být politicky nerealistické, ale já se skutečně domnívám, že jsme dospěli eh, k limitu, k samé hraně stávajícího uspořádání a je tady určitý rozpor eh, v tom, že národní peníze se mají použít eh, eh, pro celoevropské účely, ale mají být spravovány národními parlamenty. To je něco, co není další integrace. Nyní jde o to diskutovat o druhu integrace, která je zapotřebí. A opravdu poslední bod ne, ne, mm, nemusíme se omezovat pouze na tu posilnou spolupráci na základě možností, které vyplývají se smlouvy. A toto je otázka. Článek 352, ne 351, ve spolupráci nebo ve spojení, jednak s posílenou spolupráci, to znamená článek 136. Podle mého názoru nic v rámci smlouvy eh, nezakazuje využití flexibilní doložky, to znamená nové pravomoce, ne kompetence na základě těchto článků. To znamená jednomyslnost by byla jednomyslnost sedmnáctky nebo dvacítky, pokud by šlo o posílenou spolupráci. Je jasné, že to musí respektovat kompetence, právní základ a tak dále. Toto bychom měli zvážit jako dočasnou alternativu mezi na jedné straně změnou smlouvy a na druhé straně jednoduchou posílenou spolupráci na základě článku 136, tak abychom mohli jít nad rámec posílené koordinace politik, posílená, posíleného dohledu v rámci posilné spolupráce. Čili jste bych si rád vyslechl vaše názory s ohledem na politickou prosaditelnost i právní prosaditelnost těchto návrhů. Děkujeme, říká pan předseda. Budu se snažit organizovat tuto rozprávu a zároveň zajistit to, že dodržujeme náš časový prostor. Pan Dav, pan Lajne se přihlásili o slovo, pan Bronk se přihlásil o slovo, pan Brok rovněž. Pan Pérez, pan profesor Pérez, nás bude muset opustit, proto bych ho poprosil o velice stručné odpovědi. A zřejmě druhou část bude muset přesunout na odpoledne, protože opravdu máme omezený čas. Čili velice stručně, pane profesore pan profesore. Velice rád bych se omluvil panu Brokovi ostatním, protože se nebudu moc zúčastnit jejich příspěvku. Bohužel mám další ještě povinnosti v jiné evropské zemi. Mohu odpovědět pouze mm, už v průběhu několika minut, nebudu se mu zúčastnit další rozprávy, možná budeme schopni zorganizovat něco jiného do budoucna. Ano, čili velice stručně. Je pravda, že to, jak jsem vystoupil dneska a v podstatě Eh, i v těch článcích, které, které jsem napsal, v podstatě jsou určitým vývojem od toho, jak jsem před rokem a půl, před dvěma lety popsal určité záležitosti, určité, určitou realitu před, eh, v mé knížce. Já samozřejmě od té doby jsem měl možnost dalších kontaktů, diskuzí a tak dále, čili to moje stanovisko eh, dnešní je opravdu určitým vývojem posledních dvou let. Velice stručně. To, o čem hovořím osobně, to je v podstatě federální krok. Je to určitý transfer kompetencí, rozsáhlý transfer kompetence, které se bude týkat těch nejcitlivějších sektorů, které spadají pod suverenitu, do, do oblasti suverenity členských států, to znamená národní rozpočty, jejich přijetí, ekonomické politiky. To je jádro suverenity, autonomnosti jednotlivých států, čili to je ten základ, o kterém hovořím. A pokud tomu tak je, a pokud skutečně jednoho dne eh, v naší, v naší zprávě, tam hovoříme o tom, že by tam byla agentura, která se zabývá zadlužeností, ztráta suverenity v této oblasti, Čili všechno to bude určit procent, procentuálně um, podle toho, kolik v rámci HDP to znamená, nebudete dodržovat, kolik, mm, jaká bude vaše za, zadluženost a tak dále. Čili tam ztratíte určitou suverenitu, tam tato agentura bude, bude mít zelenou, bude moci zasáhnout mm, nebo ministři financí a tak dále. Ovšem samozřejmě, že to by mělo dopad na na ústavy a tak dále. A na druhé straně, pokud nebudete zadluženi, tak samozřejmě nestratíte eh, suverenitu v tomto ohledu. Čili je to určitý krok sice federálního charakteru, ovšem vytváří to určité nové kompetence, pokud jde o tuto agenturu a za, samozřejmě, že určitým způsobem národní parlamenty ztratí některé kompetence. Ovšem musíme být eh, realističtí, milí přátelé z Evropského parlamentu. Myslíte si, že vaši přátelé národních parla- v národních parlamentech budou ochotní přijít o tyto pravomoce aniž by mohli říci cokoliv na evropské úrovni. Jistě, že s tím nebudou souhlasit, ale ta rozhodnutí oni v podstatě budou muset mm, předložit alespoň souhlas mm, v některých případech dokonce to vyvolá referendum, čili to je eh, ta ten skutečný obrázek. Jednak budeme potřebovat souhlas národních parlamentů a já osobně, to je spíše subjektivní můj pohled, já osobně si myslím, že ta právní legitimita Evropského parlamentu ta nebude dostatečně zakotvená v těchto rozhodnutích, protože vy jistě nebudete rozhodovat o, o daňových záležitostech ani ve Francii, ani v Řecku, to je jasné, čili myslím si, že v obou případech je nezbytné mít k dispozici nějakou alternativu. Ano, Notre Europe, to je směr, který navrhujeme, to je v podstatě, to není můj osobní pouze pohled, mm, to znamená těch 17 zástupců Evropského parlamentu, 34 z národních parlamentů, nebo, nebo směr, který já navrhuji v mé knižce. To znamená, tím, že, tím, že e, národní parlamenty budou zastoupeny v určitých výborech, které budou, zastou, které budou rozhodovat o rozpočtech, čili aby národní parlamenty, aby se jejich hlas nestratil Čili jak zamezit fragmentaci a útok na jednotnost Evropské unie, protože to je mm, skutečně základ, kterému jsem, kterému jsem, mm, o kterém jsem hovořil v mé smlouvě, čili buď e, abychom zamezili nějaké právní rozhodnutí, které by byly, které by byly, které by byly oddělené jenom pro eurozónu, pokud jde o zahraniční politiku, o mm, rozpočtovou politiku, o obchodní eh, politiku, čili všechno to, co je zakotveno ve smlouvě a které všechny tyto záležitosti, které by se opakovaly v nových smlouvách, které by musely spadat pod kontrolu Evropského soudního dvora, který by mohl ehm, který by mohli vyvolat, který by, nebo teda zásah Evropského soudního dvora, který by ovšem mohl být, být eh, vyvolán pouze na základě dohody všech 27 parlamentů. Děkuji, říká pan předseda. Toto je jistě základ rozpravy, která bude probíhat na jiném fóru, která bude ještě pokračovat a nyní budeme pokračovat v naší schůzce. Nyní to budou otázky a první má slovo pan Dav. Děkuji za slovo, pane předsedo. Rád bych rovněž mezi námi přivítal naše ctěné hosty, akademiky, bývalé poslance, kteří podnítili rozpravu o tomto důležitém historickém dilematu, kterému čelíme v současné době federálních aktivit a kroků. Je zde několik problémů. První je absence vlády. Nemá smysl zde akademicky, eufemisticky rozmlouvat o víceúrovňové správě v Evropské unii či o více rychlostním Evropě. Nemá smysl o tom hovořit, pokud jádrem našeho problému je to, že neexistuje žádná věrohodná, zralá, silná, jasná, demokratická vláda. Především pro politickou ekonomii. Máme zde mnoho úřadů, agentur, institucí, které se snaží vzájemně sladit své postoje, ovšem častokrát um, si konkurují, jsou to vlastně zúčastněné strany určitých procesů. Máme zde Evropskou komisi, Evropskou radu, Eurosummity, euroskupinu, různé pracovní skupiny ECOFIN, a Radu pro Evropský stabiliza- mechanismus stability, pro stabilizační mechanismus. Já osobně si myslím a já si myslím, že jsem se jasně vyjádřil v tomto ohledu ve své stručné knížce, která je k dispozici v současné době kterou jsme distribuovali. Já se domnívám a velice rád by si vyslechl vaše názory na toto stanovisko ze strany našich ctěných akademiků, hostů. Čili co udělat pro to, aby všechny tyto zúčastněné strany fungovaly, řekněme, pod nějakým mm, silným rozpočtovým orgánem, finančním orgánem celé EU. A dalším problémem je nedostatek solidarity, to znamená nedostatek eh, propojení mezi slovy a činy v Evropské unii. Asi všechny staré členské státy respektují článek, předpokládám článek 2 smlouvy, pokud jde o hodnoty a principy, ovšem není natolik už jasné, zdá plní a respektují článek 3, který hovoří o cílech Evropské unie. Osobně si myslím, že skutečným významem fiskálního kompaktu nebo dohodě o fiskálním kompaktu je z historického hlediska. V podstatě eh, to bylo v tom období, když partneři Británie řekli, že již nejsou ochotní tolerovat cíle, nebo teda um, výhrady, pardon, výhrady Velké Británie v minulosti Pokud jde o plnění cílů Evropské unie, tak jak jsou stanoveny v zakládající smlouvě. A třetím velikým problémem je to, že upřímně řečeno neexistuje skutečná rozpráva na toto téma. Toto je sice dobré, že jsme zorganizovali dnešní slyšení, ovšem podívejme se na to, kolik je zde zastoupených mých kolegů. Národní parlamenty, podle mého názoru, nemají ochotu nebo nejsou schopny udržet integrační proces demokraticky efektivním způsobem. Víme, že tam jsou praktické překážky, například eh, volby do Bundestagu 2013, evropské volby 2014 potřeba vytvořit nový a mohli to říci lepší komisi v roce 2014. My v podstatě nejsme schopni dostat řešení těchto institucionálních a ústavních ním otázkám až podle mého názoru dříve než na jaře v roce 2015. Čili v tomto dočasném období které nás čeká. Do roku 2015 nás čeká mnoho práce, důležité práce s cílem konsolidovat fiskální unii. Byl bych vděčný za názory našich kolegů na tuto problematiku, na tento problém přechodného období, to znamená od dnešního okamžiku do začátku roku 2015. Pane předsedo, to by bylo vše pro tento okamžik, ovšem asi pravděpodobně si ještě přihlásím do další diskuse. Děkuji. Děkujeme, říká pan předseda a nyní pan Leinen. Výjimečně tady nezazní angličtina, ale také jiný jazyk. Děkuji za vynikající prezentaci. Všichni eh, z vás opravdu jste byli excelentní při analýze této obtížné situace. Jean-Louis říkal, že tady máme anarchickou situaci s nejrůznějšími postupy a tato krize skutečně tak jako žádná dříve je velice eh, výbušná nebo má takový výbušný potenciál pro Evropskou unii. Nevíme, jestli eh, ty problémy nebo to nejhorší je za námi, anebo jestli nás to teprve čeká. Ovšem, v každém případě se tady rýsuje několik opravdu zásadních konfliktů. Je tady, eh, tady ta kniha Governing Europe. Uvidíme, co udělá Velká Británie, jestli i nadále bude pokračovat a bude tolerovat, že eh, další se tady derou dopředu, anebo jestli se budou chtít od toho celého distancovat. Eh, potom Janis to tady také zmínil, eh, zmínil nové typy členství a myšlenka Evropské unie byla myšlenkou solidárního společenství a musíme se tady bránit proti tomu, že někteří eh, si budou chtít vybírat ty třešinky z koláče, eh, že eh, si budou vymýšlet, kde se podílet chtějí a kde ne. To bychom, to jsme, tomu jsme přece chtěli vždy zabránit. Já bych tady rozlišoval mezi těmi členskými státy, kteří chtějí opravdu Eh, si vybírat jenom to pěkné a kandidátskými zeměmi, například Turecko nebo třeba Ukrajina, tam bychom si mohli představit, že tam bude existovat nějaký zvláštní program přidružení, ale pokud aktivní člán, členský stát by se tady chtěl ubírat touto cestou, tak si opravdu musíme zamyslet nad tím, jestli to neskreslí hospodářskou soutěž když někteří eh, budou mít měnovou unii, eh, jiní si budou užívat vnitřního trhu společného a e, je to opravdu kritické, když se podíváme na to, co tady země eurozóny vynakládají za miliony a jedí, e, tady přikivují a sledují to a říkají pokračujte. To opravdu už je na hranici tolerance toho, co můžeme ještě přijmout. E, Jean-Claude už je pryč a my tady víme, co si přeje Francie, tedy smíšenou, smíšenou formu. Giscard d'Estaing, ten chtěl vždy kongres národů, francouzský senát vždy chtěl, abychom tady měli eh, jakési smíšené, eh, smíšenou instituci. Ale já si myslím, že pro nás, pro všechny ostatní, to není přínosné, protože nejen teoreticky, ani prakticky to fungovat nebude. Spolkový ústavní soud v tomto případě například požadoval, aby muselo rozhodnout celé plénum Bundestagu, ne nějaký útvar devíti zástupců nebo nějaký výbor. A kdyby Bundestag poslal do takového útvaru nebo e, zkrátka orgánu pouze tři e, osoby, tři zástupce, tak by nemohli o ničem rozhodnout, protože se musí rozhodovat, protože by se muselo rozhodovat v plénu. A teď jde o to, jak bude fiskální unie vypadat, jakým způsobem se to bude dále vyvíjet. Budeme tady mít i nadále národní témata, která se budou koordinovat, a nebo tady budou opravdu přeneseny kompetence také v oblasti rozpočtového práva na evropskou úroveň a potom bude jasné, kdo vykonává demokratickou kontrolu. To je přece Evropský parlament toto je slyšení, toto není vyjednávání, ve kterém jde o důležitá rozhodnutí. Podle toho, jak by vypadalo přenesení kompetencí, tak bychom si eventuálně mohli představit Velký Evropský parlament. Ale velkou otázkou je, jestli by se spojili ti poslanci, kteří eh, pochází z těch dotčených zemí a ne všichni ostatní, kteří se toho také Eh, účastní. Dovedu si představit plenární zasedání ve Štrasburku, kde bychom od pondělí do středy měli Evropskou unii 27 a ve čtvrtek by probíhala rozhodnutí EU 17 musíme se tedy nad tím zamýšlet. Myslím si, že naše myšlenky by měly směřovat eh, tímto směrem, protože jinak tady hrozí, a to tady také zaznívalo, že vzniknou pokusy vytvořit europarlament z národních poslanců a nebo potom nějakou tu smíšenou formu. Já si myslím, že ani jedna verze nestojí za nic. Děkuji, pan Bronz. Thank you. Professor... Děkuji. Pan profesor Lui eh, eh, úvodem řekl, doufám, že jsem to pochopil správně, eh, působivého pokroku bylo dosaženo od krize, což by bylo nemyslitelné před krizí. Patrně jste měl na mysli fiskální unii, rozpočtový dozor a různé ty záchranné balíčky. Mně se zdá, že toto prohlášení a řada dalších od, z jiných úst naznačuje, že krize nebo recese, jak tomu říkáme, není ani tak problémem, ale spíše příležitostí a určitou záminkou eh, eh, pokračovat v integraci. Eh, zdá se, že integracionisté mají zájem na ekonomických problémech a té mizérii, protože tímto urychluje a motivuje kroky k těsnější integraci na začátku vzniku eurozóny eh, se asi eh, nikdo nedomníval, že její externí eh, nebo vnější hodnota by byla vhodná pro několik různých ekonomik, ale zdá se, že jakékoliv jsou náklady té mizérie, skutečně to uspíšilo evropskou integraci. Ehm, dále k panu profesoru Devitovi. Opět ehm, se domnívám, že jsem si to napsal dobře. Řekl, že ESM byl umožněn změnou e, smlouvy e, o fungování EU, ale že dokonce předstihlo změnu e, smlouvy a nikoli následovalo. Moje otázka je jednoduchá zdali ta změna smlouvy byla retrospektivní. Pokud nikoli, pak to může spochybňovat zákonnost ESM. A nyní bych postoupil dále k mezivládním eh, dohodám, což je eufemismus pro eh, soukromé neoficiální dohody. Eh, je stanoveno, že Evropský soudní dvůr eh, může eh, vydávat eh, výroky a rozhodnutí ale v této věci, ale nevím, jaký je zdroj těchto rozhodnutí. Já to vidím tak, že pouze členské státy a nikoli komise mohou postoupit mezinárodní, pardon, mezi vládní smlouvy Evropskému soudnímu dvoru. Pan profesor eh, Pieris, který již eh, odešel, řekl, že i komise zde sehrává roli. Já myslím, že je to pochybné, že bude sehrávat roli, pokud nemůže dokázat eh, soudnímu dvoru porušení smluv. Dále řekl, že možná, že menší orgán EU by mohl předkládat případy Evropskému soudnímu dvoru, ale opět bez změny smluv to nebude možné. Děkuji. Děkuji, pane eh, Bronzi. A eh, než eh, dám nyní slovo našim expertům, udělím slovo ještě panu Brokovi. Děkuji, pane předsedo. Ještě nikdy jsem neslyšel, že by britský kolega řekl, že House of Commons přijal ilegální uh, rozhodnutí, protože oni ratifikovali ESM a to by se mělo proskoumat, jestli tedy nepřijmuli nějaké ilegální rozhodnutí. No ale teď vážně. Nesouhlasím zcela s tím, co řekl kolega Leinen. Pokud jde o e, vyjednávání, které začíná dnes v 15 hodin e, o zprávě Van Rompuy. Máme pozici Evropského parlamentu, která jasně říká, že Evropská unie nesmí být rozdělena. Měnová unie je politika celého společenství a musí být vedena podle metody společenství. A tady je ten uh, rozdíl, protože sice je tady opt-out, ale je potřeba se vlastně podílet na evropské politice. Evropský parlament je parlamentem Evropské unie a tím pádem také eurozóny. To je naše výchozí situace. Doníváme se, že bez změny smluv, bez ohledu na to, jaká opatření budou navržená, přijata, instituce musí fungovat podle toho, jak je to popsáno v Lisabonské smlouvě a ve smlouvách. Nesmí ta opatření vést k žádné změně eh, pravomocí. A protože euro je záležitostí společenství, musí být také instituce nedělitelné, musí být jednotné, tak jak fungují dosud. A na tomto základě musíme také jasně eh, říci, že nesmí existovat žádné smíšené řešení. Nebylo by v souladu se současným právem. Smíšená řešení mají eh, také další problémy. Každý parlament má je například zvolen podle eh, jiných kritérií, například volebního práva a tak dále. Takže tady to nesmíme směšovat, protože pokud bychom to udělali, dostali bychom se do velkých problémů. A i politicky by to bylo velice nebezpečné. Také ta situace, eh, kdy euro je avantgardním opatření, eh, které se, by se mu připojilo 25 až 26 členských států, které se vlastně zavázaly k tomu, že jednoho nepřistoupí k euru, tak eh, bylo by z tohoto pohledu politicky chybné vytvořit nové instituce. Já jako německý politik například nemohu s něčím takovým souhlasit, protože to by vlastně vznikla nová zeď, která by dělila nás od našeho eh, souseda Polska. A vybudovat, budovat tady nové zdi a přijímat, vytvářet nové instituce, to by bylo velmi problematické. A proto si myslím, že tato cesta, eh, kterou si zase nemůžeme vydat, protože jedna země to zablokovala, fiskální pakt, nemůže, to nemůžeme vnímat jako opatření jenom části státu, ale všech, Politicky by to bylo chybné, kdybychom to udělali jinak. Ve smluvním textu je také zakotveno, že toto uh, uh, zkrátka fiskální kompakt je mezivládní a Všichni se tady eh, smluvně zavázali k tomu, eh, že určité kroky budou během pěti let udělány a že to, bude potom, že to potom přejde do smluv. To si musíme uvědomit. Když Evropský parlament tady má pravomoce v oblasti zákonodárství a kdyby byl rozdělen, tak by bylo nutné, aby v takových případech byla rozdělena i komise. To, že komise u některých otázek vystupovala v kolegiu 17 komisařů a u jiných v 27. Takže to by také znamenalo členství různé kvality. Nechápu, že kolegové, nebo nemyslím si, že by kolegové v Evropském parlamentu měli různé kvality, že by si nebyli rovni. To by mi opravdu působilo problémy. Musíme ještě jednou říci, že každý parlament rozhoduje podle svých eh, kompetencí a podle článku 9 protokolu 1 smlouvy, eh, který se odráží v článku 13 fiskálního paktu, nalézt možnosti konzultace na základě koncenzu mezi příslušnými výbory národních eh, parlamentů a Evropského parlamentu. To je pozice, se kterou dnes Evropský parlament vstoupí do vyjednávání. Zda eh, v metodách práce Evropského parlamentu nakonec dojde k nějakým konfiguracím, které eh, jsou v působnosti seberegulace Evropského parlamentu. Jestli k tomu dojde, to nedovedu posoudit, ale chtěl bych pouze naznačit, že jsou to cesty, nad kterými se můžeme zamýšlet, ale potom by to mělo vliv pouze na oblast kontroly. Například bychom museli říci, že pokud bankovní dohled spadá pod eh, Evropskou centrální banku, tak je jasné, že tento bankovní dohled nemůže probíhat pod takovým tím označením nezávislosti Evropské centrální banky, ale musí to podléhat parlamentní kontrole a ostatním uh, Eh, institucím, například Evropského soudnímu dvoru, tak jako je to eh, u ostatních institucí. Nezávislost, i když by toto vykonávala Evropská centrální banka, tak tyto úkoly by přesto nemohly být nezávislé, i když Evropská centrální banka jako taková nezávislá je. A eh, musel by existovat nějaký výbor se členy těch států, kteří s tím souhlasili potom eh, by a to, jakým přesným způsobem by to vypadalo, to by spadalo do samoregulace Evropského parlamentu. To je postoj, který bychom si mohli představit. Tady bychom si mohli představit takovéto konstelace 17 nebo 27. Eh, Ale to se teprve uvidí. Eh, budeme konzultovat naše experty a tady ty nerovnováhy nemůžeme řešit eurobondy, ale musel by být vytvořen nějaký zvláštní rozpočet v rámci evropského rozpočtu, který by byl financovat například z eh, daně z finančních transakcí a používalo by se to na strukturální změny v těch zemích, kde je to potřeba a kde se projevují tyto nerovnováhy. Pokud by toto neplatilo pro všech 27 členských států, tak by potom vyvstávala otázka, jak by se nakládalo s rozpočtovým procesem, jak by vlastně vypadal. A to je otázka, na kterou nedovedu odpovědět. Je to ale otázka, kterou musíme zodpovědět. A proto by mě velmi zajímalo, jaké právní konstrukce by tady mohly být nastaveny tak, aby tato otázka byla v souladu se současnými smlouvami a nebylo by potřeba eh, tady eh, vytvořit nějaký eh, zvláštní mezivládní rozpočet, který by vlastně nepodléhal žádné demokratické kontrole. No- Děkuji. A nyní navrhuji, abychom upravili náš časový harmonogram. Vyslechneme si odpovědi profesorů, kteří vystoupili v prvním panelu. Každý dostane pět minut maximálně a tím pádem se budou moci vyjádřit i ostatní odborníci <clears throat> druhého panelu a odpoledne začneme okamžitě s naplánovanými rozprávami, naplánovanými přednáškami, zatímco rozprava bude zahájena hned po té první etapě odpoledního programu. Nevím, zda chcete dodržet pořadí nebo změnit pořadí vystupujících rána, ale bych vás ještě jednou poprosil všechny odborníky, kteří vystoupili v těmým panelu, aby reagovali na všechny argumenty a pod, m, mm, různé podněty. Pan Louis? Vážený pane předsedo, Nevím, zda to vyžaduje nějaké reakce či odpovědi tyto argumenty, alespoň teda pokud je o mě osobně, proto to, že mým úkolem bylo v podstatě položit určité otázky a vyslechnout si odpovědi. I přesto dovolte, abych ale jsou pokud je o mé úvahy, řekl následující, že mm, poslední dva roky jsme v oblasti zprávy, ekonomické zprávy pokročili, hodně pokročili, než tomu bylo <coughs> v minulosti to je v podstatě konstatování. Mm, to neznamená, že jsme, to znamená v podstatě, že jsme reagovali na krizi vhodným způsobem, častokrát improvizovali, ovšem využili mm, této situace. Pokud je o evropský semestr, Evropská komise v roce 2002 navrho, mm, přišla s tím návrhem, 2004 to stála a až potom v roce 2010 se začala orientovat směrem mm, k tomuto cíli, který ještě musíme zlepšit, to znamená pokud jde o právní jistotu, právní základ, demokratizaci celého procesu a tak dále. Pokud jde obecně řečeno o potřebu vzít v potaz integraci 27. alespoň měla respektovat to, že eurozóna že by měla respektovat integritu celé Evropské unie. Otázka, která z toho vyplývá, to není nějaké spochybňování, ovšem to, co mě překvapuje, jak již bylo řečeno panem Brokem, Evropská unie, Evropská eh, monetární unie, to je v podstatě proces či projekt, mm, který zvažujeme, ti, kteří chtějí pokračovat v monetární integraci a kteří v podstatě mm, chtějí posílit ekonomickou integraci tímto způsobem. To jsou ti, kteří přešli s těmi mechanizmy, těmi výjimečnými mechanizmy. Lisabonská smlouva umožňuje takové uvažování. Právě článek 136 umožňuje výjimečná opatření. Nejde o nějakou výjimku ve smyslu eh, Evropské hospodářské a měnové unie. Ne, v podstatě otázka zní, zda jste součástí či nejste součástí. Všechny členské státy v podstatě mají zapovinnost se zúčastňovat této, této spolupráce. Některé z politických, z politických důvodů to nedělají v, v Maastrichtské smlouvě ovšem byla stanoven, byly stanoveny výjimky, některé státy prostě se nezúčastňují ekonomické a hospodářské unie, bylo tam jasně řečeno, že pro, pro většinu států, že se v podstatě budou zúčastňovat na této unii, jakmile jim to podmínky dovolí. To znamená, že se budou zúčastňovat e, i na aktivitách jednotlivých finanční instituce Evropské unie, včetně Evropské centrální banky. Čili ano, musíme respektovat eh, zásady Evropské unie, vnitřního trhu, to je pravda. Ovšem, pokud je o ten pokrok směrem k Evropské měnové a hospodářské unii, to v podstatě je pouze pokračování všeho, co je již zakotveno v Maastrichtské smlouvě. Děkujeme, říká pan předseda. Pan Emanuelides, děkuji za slovo. Tři věci na které bych rád reagoval. Já samozřejmě nepředstírám, že mám odpovědi na všechny položené otázky. Pan Leitnen. Dva body eh, od pana Leinena adresované mně. Pokud je o eh, ty nové formy eh, sounáležitosti nebo členství, máte pravdu, když říkáte, že je nutno jasně rozlišovat mezi těmi členskými státy, které tvoří část EU a eh, těmi, které jsou vně EU a které by mohly být přidruženy nebo asociovány nad rámec toho, co máme dnes. To není výjimečná diskuse, tu již vedeme déle a také to je součástí dnešních podkladů eh, k diskusi. Otázkou je, jak naložit s členskými státy, které se již nacházejí uvnitř v EU a ta diskuse se týká například eh, eh, Spojeného království. Máme, máte pravdu, musíme se bránit proti vyzobávání těch třesni, třešniček na dortu, ale musíme se chovat také v souladu s právem a tázat se, co dělat. Dojde-li to tak daleko, že se tato otázka nabídne a jak naložit se zemí, která není ochotna jít jistými cestami, ale současně potřebujeme její souhlas k realizaci určitých opatření já se vyjadřuji takto vágně, protože my v podstatě ani nevíme, o čem mluvíme. Mluvíme o větší fiskální ekonomické integraci, aniž bychom eh, měli jasno, co to vlastně znamená. A vlastně ani nevíme, co to znamená, protože neznáme tlak krize v nadcházejících eh, dvou, tří letech. Eh, a zkušenost uplynulých let nám říká, že to byl právě tlak krize, který přiměl těch 17 nebo 27 zemí eh, k tomu to či ono učinit či neučinit. Já se ale domnívám, že nadejde chvíle, kdy si tu otázku budeme muset položit, totiž jak naložit se zemí, která eh, spatřuje problém v další hlubší integraci. Možná, že ta chvíle již nadešla. Možná, že bychom tudíž měli alespoň diskutovat teoreticky o otázce limitovaného, omezeného členství, abychom případně pak eh, dospěli k závěru, že tohle alternativou není, anebo k závěru, že to lze uplatit ve velmi omezeném rozsahu. Ale tuto diskusi je nutno vést, abychom si ujasnili, co chceme. Pokud jde o podrobnosti, které musíme znát a pokud jde o, o institucionální aplikaci národních parlamentů, já myslím, že musíme mít jasno, o čem hovoříme. Hovoříme-li o institucionální různorodosti, eh, pokud je o zapojení národních parlamentů. Odpovědi ještě nemáme. Je škoda, že pan Piris již není přítomen. Já mám dojem, že často v diskusi začínáme od konce. Napřed si klademe otázku, jak zapojit národní parlamenty a pak si klademe otázku, a k čemu vlastně. A to u mě vyvolává dojem, že cíl toho zapojení je spíš eh, integrace národních parlamentů a nikoli řešení krize. Řešení krize eh, s pomocí nástrojů, které máme, anebo které musíme vytvořit. A poslední bod, eh, to je to, co uvedl pan Duff. Toto je věc, o které hodně uvažuji, nemám zatím odpověď. Otázka je otázka té rozpravy. My v podstatě žádnou rozpravu nemáme a to je velice výjimečná situace. V posledních eh, dvou třetí letech, ovšem v některých členských státech ta rozprava pomalu začíná. Německo, tam probíhá rozpráva o tom, co to znamená mít více Evropy, co by to mohlo znamenat mít více Evropy. Tato rozpráva alespoň již byla zahájena. Podle mého názoru je to příležitost, protože v jiných členských státech taková rozprava o tom, co to znamená více Evropy, takové vágní, ne, tato rozpráva neexistuje, ovšem když se podíváte na to, o čem se hovoří v médii, tak v podstatě je to v těch hlavních článcích, když takovým obecnějším způsobem se o tom hovoří, my v Evropské unii máme pocit, jako častokrát, jako kdyby mm, jsme byli trošku na jiné planetě, díváme se na to z různých perspektiv a to je důležité spojit, čili zeuropeizovat národní rozpravy a zároveň je propojit přeshraničně. To ovšem není nějaká nová věc. To už o tom hovoříme posledních des, několik desetiletí. Tato krize ovšem představuje určitou příležitost, která v minulosti neexistovala. Nejde o vytvoření nějakých či sepsání nějakých úžasných pamfletů, bezobsažných. Hovořit o skutečných věcech, skutečných problémech. Je to nebezpečné, je to rizikové Eh, je to riziková záležitost. Ano, protože jde o mm, ty vztahy přeshraničního charakteru, ovšem na tyto problémy bychom měli reagovat přímým, nepřímým způsobem odpovědět na otázku, jak využijeme tohoto přechodného období až do roku 2015. Já mm, nemám zatím odpověď. Volby do Evropského parlamentu budou klíčové, to je jasné. A pak potřebuje nějakou, řekněme, skupinu starších, či mm, která by se věnovala určité reflexy, nějaké období úvah, nevím, zatím nějakou konkrétnější odpověď nemám. Děkujeme, říká pan předseda. A posledním Příspěvkem v rámci prvního panelu bude příspěvek pana Dueta. Děkuji. Tři konkrétní otázky, které byly položeny přímo mně. Roberto Gualtieri položil dvě z nich. Zdá v rámci fiskálního kompaktu není nějaký konflikt mm, ve srovnání s, Evrops, s evropskou legislativou a článkem 260, kde komise může vyžadovat finanční sankce pro nerespektování evropské legislativy a můžou to žádat u Evropského soudního dvora. Ovšem, když se podíváme na to, jak zní článek 8.2 fiskálního kompaktu, nehovoří se o tom, že by se aplikovaly automaticky, že byste byly totiž um, určité finanční sankce, ovšem kritéria pro výpočet těchto sankcí nebo tohoto čla, toho, té celkové e, sumy, kterou požadujeme členské státy, by byly analogické k tomu, co požaduje komise v rámci článku 260. Čili ta reference na mm, smlouvu by tam asi neměla být, to je trošku nešťastné, ovšem zde se nehovoří o tom, že ten systém se využije, Mm, nezbytně, ale že je to model, který bychom mohli využít mm, při nerespektování podmínek fiskálního kontaktu. Čili je to sice práv... Mm, není to právní konflikt, ale je to neefektivní mechanismus. To máte pravdu. Když se podíváme finanční sankce, tak v podstatě k ním dojde pouze, pokud e, členský stát fiskálního kompaktu nezačlení to zlaté pravidlo do své národní legislativy ohledně plnění rozpočtu. My jsme si téměř jistí tím, že k tomu dojde, protože to nemusí být na ústavní úrovni, může to být začleněno na jiné úrovni legislativy. Každý členský stát to jistě provede a v tom případě nemusí platit. A kdyby došlo k nevyrovnanému rozpočtu nebo nerespektování národních, národní legislativy, tak to v podstatě nebude spadat pod finanční sankce uvalené Evropský soudní do Čili není to efektivní způsob, s tím souhlasím. Bohužel je dobré, že dohoda o fiskálním kompaktu asi není moc efektivním nástrojem v tomto ohledu, ovšem podle mého názoru ta, ta celková myšlenka od samotného počátku nebyla nejšťastnější. A otázka toho, zda fiskální kompakt, zda by ten deficit mohl být v rozpětí 0,5 až 1 zda je to v souladu, či naopak ehm, to jde proti evropské legislativě. Osobně si myslím, že to není dobrý eh, nápad. Vyrovnaný rozpočet, eh, takto striktně řečeno, to není dobrý nápad. Právně ovšem to znamená určitý pokrok, protože se hovoří o tom maximálním deficitu 3 Čili členské státy mohou rozhodnout sami o tom, že tento schodek bude nižší a mohou to provést i v rámci fiskálního kompaktu. Čili z právního hlediska to není problém z politického a ekonomického hlediska. To sice pokročilo, ovšem řekl bych, a v tom s vámi souhlasím, špatným směrem. Pan Bronx? položil otázku ohledně toho, co to znamená, že mm, mechanismus stability již vstoupil platnost, eh, zda skutečně mm, podle úpravy eh, eh, stávající smlouvy tomu tak je. Ne, není tomu tak, bude to v pouze v platnosti od prvního první. Může se aplikovat retrospektivně? Ne, není to možné, to je jasná odpověď. Tato smlouva může být platná pouze do budoucna. Musíme se ovšem podívat obezřetně na celou záležitost. No bailout eh, článek zamezuje eh, pomoc mezi členskými státy. K tomu zatím nedošlo. Ta, ten článek No Bailout nezamezuje využití mechanismu, který by do budoucna mohl poskytnout finanční pomoc členským státům. A k tomu došlo, podle mého názoru. Ten systém jsme implementovali prostřednictvím eh, dohody o stabilizačním mechanismu. Orgány fungují od minulého týdne. Organizace mohou začít fungovat, ovšem já si myslím, že ta finanční podpora prostě nemůže být poskytnutá před prvním lednem předtím, než zakládající smlouva byla upravena. Čili zatím není žádný konflikt, pokud nedojde k žádnému rozhodnutí správní rady um, ohledně na základě dohody ESM. To znamená, že to mohou udělat pouze od prvního první a tím pádem by uh, platila upravená zakládající smlouva. Diskuza ohledně Peresova plánu, jestli tomu tak mohu říci. Jean-Claude Pieris zde představil takovou umírněnou verzi, která by zahrnovala i komisi do tohoto mechanismu. To by právně bylo problematické řešení. Silnější ekonomická a hospodářská unie by totiž znamenala transfer kompetencí. To je všem jasné. To znamená nové kompetence pro Evropskou komisi, aniž bychom museli upravovat smlouvu. A to by bylo nezákonné. Čili paradoxně tato umírněná verze Perisova plánu je po právní stránce mnohem komplikovanější než radikální plán vytvoření něčeho vně Evropské, Evropské unie. Politicky je ovšem řečeno, to je neakceptovatelné, čili to je veliké dilema tohoto plánu. A zatím nevidím žádné řešení. Děkujeme, no říká pan předseda. Tím končíme dnešní první panel a okamžitě se přesouváme k další diskuzi, druhému panelu role národních institucí, národních eh, parlamentů podíváme se na hlubší analýzy v tomto ohledu. Prvním řečníkem je profesor Reno Deus. Tady je profesorem titulu Jean Monnet o evropském legislativě a pracuje v Sciences Po no a zároveň se zaměřuje na transatlantické vztahy, má magisterský titul v této oblasti, zaměřuje se na politický systém. Vidím, že pan profesor už je mezi námi a proto mu dávám rovnou slovo. Děkuji za slovo, pane, profes, pane předsedo. A pokusím se být stručný, což se dnes příliš tady nedělo. A chtěl bych se zaměřit na otázku toho, jak relevantní je komunitární metoda v souvislosti s diferencovanou integrací. Komunitární metoda je bez pochyby velmi dobře Evropskému parlamentu známa a proto se pustím rovnou do jádra mých úvah, které jsou následující. Uvědomujeme si, jak důležitá je komunitární metoda, jak byla důležitá v budování Evropy, tak jak uvedl i pan Brok. Ovšem, zdůraznit musíme otázku ne hodnot, ale je to otázka politického a funkčního, funkční evaluace. Já si myslím, že se ukázalo, že je to poměrně stabilní eh, model stabilní v tom smyslu, že byl schopen ustát mnoho změn, například eh, vytvoření mocného Evropského parlamentu, což je něco, s čím se na počátku nepočítalo. A také tento model dobře ustál dramatický nárůst eh, počtu účastnících se zemí, zemí, které se účastní na fungování Evropské unie. A opět opakuji, na počátku tady byly veliké obavy, že v takovém případě celý systém skolabuje. Poté, co tak velmi naroste velikost Evropské unie. Ale nestalo se, ta, nestalo se tak a musíme to zdůraznit. Dále, navzdory tomu, co jsem říkal, posledních 20 let to byl model, který byl vystaven velkému tlaku a náporu, protože musel zvládat neustále rostoucí rozhorčení veřejného mínění, rozhorčení, které je zřejmé, když se podíváte na Eurobarometr a nebo eh, když zanalizujete výsledky národních voleb. A je důležité to mít na paměti. V posledních 20 letech byl pod tlakem také proto, že zde docházelo eh, k mnoha pokusům vymyslet něco jiného, pokusy, eh, které také ukazují, že členské státy jsou stále méně ochotné delegovat další pravomoce Evropské unii. Tak tomu bylo. Eh, Týkalo se to té pilířové struktury v Maastrichtské smlouvě a proto eh, a týkalo se to také eh, té otevřené metody koordinace, které se dospělo také touto cestou a dokonce se to týká i eh, struktury hospodářské a měrové unie, tak jak ji známe. I tam je to patrné, je tam celá řada prvků, které vyplývají právě z této neochoty souhlasit s určitou evropskou disciplínou a přesunem pravomocí na evropskou úroveň. Musíme to zmínit, protože si myslím, že to má velké dopady na budoucnost Evropské eh, měnové a hospodářské unie. Ovšem, myslím si, že je také patrné z reakce Evropy na ekonomickou a, hospodář, a finanční krizi. Ať už eh, chceme nebo ne, tak eh, komunitární metoda do velké míry je eh, mechanismem, který funguje, když nefunguje Unie, nebo když tam nesedí vše tak, jak by mělo. Navzdory různým pokusům vytvořit nějakou alternativu, jsme zatím nic jiného nenašli, nic, co by fungovalo lépe než komunitární metoda. Všechny ty věci, které jsem před minutkou zmínil, dokázaly, že jsme tady dosáhli velkých výsledků. Můžete samozřejmě namítnout, že do velké míry ty problémy, se kterými dnes zápolíme, ve fungování EMU souvisí právě s tou neochotou souhlasit, souhlasit s evropskou disciplínou, přistoupit na disciplínu. Já bych chtěl jenom říci, že pokud bychom souhlasili s určitou mírou evropské kontroly a kdybychom přistoupili na disciplínu, která s tím souvisí, tak bychom nebyli tam, kde jsme dnes. A to bychom měli vzít v potaz, až budeme uvažovat nad dalšími kroky. Ačkoliv je tady neochota k delegaci pravomocí v posledních 20 letech, je pozoruhodné, že přesto členské státy postupně souhlasily s určitým zbližováním v takových oblastech, jako je justice a vnitřní záležitosti, když se měly činit důležitá obtížná rozhodnutí v zadluženosti státu, tak jejich odpověď vlastně odpovídala komunitární metodě, neboli delegovali další pravomoce Evropské komisi a dalším institucím proto, aby se zaručila stabilita v obtížných dobách. Je to pozoruhodné, o to pozoruhodnější, že se to stalo navzdory velšímu um, politickému odporu. Co bychom tedy z toho mohli vyvodit? Jak bychom se mohli poučit do budoucnosti pro budoucí hospodářskou a měnovou unii? Nejprve několik rychlých úvah nebo taková krátká předehra, která vlastně předejme to, co bude následovat. To, o čem dnes hovoříme, ta budoucí struktura hospodářské měnové unie, vlastně přichází ve chvíli, kdy uvažujeme o další hlubší integraci a základní otázkou je, do jaké míry budou pravomoce delegovány na ústřední úroveň a jakou míru disciplinovanosti jsme schopni podstoupit. Já sám bych si řekl, že když budeme řešit tyto otázky, a tady v podstatě stívím to, co řekl pan Brok, měli bychom přihlédnout k tomu, Měli bychom si uvědomovat, že komunitární metoda je velice cená a vlastně funguje. Ne samozřejmě pro politické úvahy, ale funkčně opravdu schopná. Protože tady není žádná jiná alternativa. A jedno z nebezpečí je, nebezpečí, určitého rozředění, tedy místo toho, aby abychom do toho připojili ty země, které nebudou možná souhlasit s větší disciplinovaností a dalšími, další přesunem pravomocí, tak možná by to mohlo vést k tomu, že se disciplína oslabí a bude zde méně pravomocí na evropské úrovni. A to podle mého názoru by byl omyl. To je má politická úvaha, tak to, to vidím já. Důležitá je ovšem otázka přehlednosti institucí. Už jsem hovořil o tom, že veřejné mínění v současnosti není příliš nakloněno tomu, co se zde děje je spíše rozladěno tím, co se zde děje. A to souvisí eh, samozřejmě s ekonomickým a sociálním vývojem v našich zemích. Je důležité, bez ohledu na to, jaká reforma bude přijata, aby byla dobře pochopena, protože ta záplava reform, která dosud proběhla, vedla k tomu, jak říkali mnozí dnes dopoledne, vedla k tomu, že v současnosti je pro občany stále obtížnější pochopit, kdo je zodpovědný a e, kdo ponese zodpovědnost za to, co bude rozhodnuto. Takže tady je důležité, aby tady byl, byla institucionální přehlednost. A to bychom e, měli vzít v potaz když uvažujeme o těchto otázkách. Dále je zde otázka, jak reformovat hospodářskou a měnou unii s ohledem na všechny tyto aspekty a úvahy. To znamená, aniž bychom vytvořili instituce, které by zkomplikovaly fungování Evropské unie a zároveň jak to zaonačit, abychom měli dostatečnou přehlednost a jasnost eh, fungování institucí. Obvyklým principem je úspornost, pokud jde o instituce. Neměli bychom, pokud možno, vytvářet nějaké další instituce nebo mechanismy a zdvojovat něco, co už existuje a ještě více komplikovat eh, situaci pro občany. Měli bychom se zaměřit na soubor nástrojů, eh, které jsou v tuto chvíli k dispozici. Jak můžeme zapojit současné instituce do eh, řízení a reform Evropské unie. Jak už jsme to slyšeli, tak by se to mohlo lišit mezi jednotlivými institucemi podle toho, o kterou jde. Zdá se, že by to neměl být velký problém, pokud jde o Evropský soudní dvůr. Evropský soudní dvůr má důležité, i když limitované, kontrolní funkce také v případě fiskálního kompaktu a nebyl proti tomu vůbec žádný odpor. Nikdo si nestěžoval na to, že britský soud bude eh, sedět eh, v Evropském soudním dvoru a jednoho dne se bude muset vyjádřit také k provádění fiskálního kompaktu. Proti tomu nikdo nic nenamítal. Komise, tam je to trochu složitější, částečně proto, že je to orgán, který je více politického charakteru a jsou tady některé důležité principy. Měli bychom mít na paměti, že komise je méně reprezentativní orgán než například, než například parlament. Samozřejmě účast členských zemí, eh, tedy že eh, zástupců členských zemí, to je samozřejmě v některých zemích považováno za velmi důležité, ale zároveň představa komise, která by měla méně e, členů, než je členských zemí Evropské unie, je poměrně přijatelná v mnoha členských státech. To je zřejmé také z nedávné Westervelovy zprávy. A komise tak v současnosti rozhodně strukturována není. To říkám pouze proto, abych eh, upozornil na to, že ne každý vnímá komisi jako čistě reprezentativní orgán. A zašel bych ještě i dále. Nemá jednat podle smluv jako nějaké kolegium eh, mm, jakýchsi vyslanců, kteří tam pouze eh, přednáší zájmy vlastních zemí. To je to, co by se v komisi přesně dít nemělo. Takže eh, mějme na paměti, jaký je úkol komise. Uvnitř komise máme eh, zástupce takových zemí, které nejsou členy eurozóny. A není to problém. Jde tady spíše o dobrou politiku. Například eh, jsou tady zodpovědnosti za ekonomickou a měnovou unii. A to, že by něco takového tedy bylo svěřeno tomu komisaři, který je z té země, která je členem eurozóny, tak to by rozhodně bylo pozitivní. My jsme eh, vyslechli velmi eh, silná plédoje eh, ku prospěchu zachovat parlament eh, ve stávající podobě i do budoucna a eh, v rámci budoucí existence Evropské měnové unie. A to není ojedinělý názor. Obdobná slova jsem eh, slyšel již před 15 nebo více lety v době amsterdamské mezivládní konference. Ale upřímně řečeno stále ještě eh, silně pochybují. Eh, jsou to pochyby, které eh, nejsou podloženy právně, ale vycházejí z toho, jak je tento orgán, tedy parlament, vnímám a, vnímán. A nejenom parlament, ale i Evropská unie samotná v jednotlivých zemích. Ano, smlouva se týká občanů EU obecně. Můžete tvrdit, že předmětem této smlouvy a každé smlouvy je občan, ale tak to e, lidé nevidí. Lidé se e, dívají na svůj parlament, národní parlament, vědí, že členy parlamentu jsou voleni e, v národních státech vědí, že národní politické strany hrají velmi významnou roli ve výběru kandidátů a tudíž i ve volbě kandidátů. A chtě nechtě eh, vnímají eh, členy parlamentu jako zástupce eh, určitého teritoria. Já myslím, že to je dobře. Jeden z hlavních problémů Evropy jako takové je vytvořit mocné vazby, mocnější než jsou nyní, k domácí scéně. Jestliže parlament na základě svého nadnárodního charakteru nadále tvrdí to, co tvrdí, pak může vzniknout situace, že lidé eh, řeknou, ano, potřebujeme určitou míru parlamentní kontroly, ale eh, neměl by to být parlament pro parlament, neměl by to být samoučel, měl by to být parlament, které má silné vazby eh, k národnímu státu. Jestliže parlament trvá eh, na tom, že skoncuje s těmito eh, vazbami eh, na jednotlivé členské země, tak si sám podřezává větev a povede to k tomu, že lidé se budou více obracet na své národní parlamenty vždy, když půjde o parlamentní kontrolu nad eh, rozhodnutími Evropské měnové unie. Takže si myslím, že není v nejlepším zájmu parlamentu trvat na tom klasickém pohledu. Ale současně eh, dodávám, že já sám čelím velmi silným eh, námítkám eh, vůči tomuto názoru ve vašem eh, parlamentu. A dále bych chtěl obrátit pozornost na skutečnost, že německý ústavní soud, tak často vzýván dnes dopoledne, naznačil, že demokracie vede k právu rovného zastoupení všech občanů. To pravděpodobně bude ještě velký problém. Chcete-li tvrdit, že orgán, který zastupuje země, které nejsou členy eurozóny, má co říci k rozhodnutím, která mají být přijata a e, ne, nejsou to pouze země v eurozóně. Tak pak, když sledujete logiku německého spolkového ústavního soudu, tak akceptovat takovouto situaci bude pro vás velmi obtížné. Moje rada eh, na adresu parlamentu eh, je držet se toho, co je podstatné a důležité. A důležité je mít silnou parlamentní kontrolu nad jakýmikoliv strukturami vládními, které eh, vzniknou v eurozóně. Pokud cena, kterou za to musíte zaplatit, je existence systému, který pokud bude Evropa rozdělena na členy eurozóny a nečleny eurozóny, takže pokud to bude mít e, za následek strukturu, kdy vlastně tu parlamentní kontrolu budou vykonávat pouze členové eurozóny, pak e, i to je e, docela slušný kompromis. A tím bych ukončil. Děkuji. Předseda bohužel nemluví do mikrofonu. Dávám nyní slovo panu profesoru Veselsovi, který působí na univerzitě eh, Žana Moneta z Kolína politické vědy. Děkuji. Dámy a pánové, začnu eh, německy, ale posléze přejdu do angličtiny, protože jsem eh, musel svůj referát napsat v angličtině. Eh, děkuji za pozvání, ale mám smíšené po, pocity. Myslím, že ten dar toho pozvání byl vlastně dar otrávený národní parlamenty, Evropský parlament, to je téma velmi konfliktní a i tyto organizace jsou asi v určitém konfliktu. Existuje vůbec eh, možnost smíšené formy? Já mám tři hlavní teze. Eh, nevím, jestli jste četli eh, můj dokument. Chci začít stranou jedna. Tam je obrázek jedné mé studentky, která byla za to velmi pozitivně ohodnocena. Je to snaha zjistit, kdo přispívá a kdo se účastní toho, kterého okruhu rozhodovacího procesu a jakou formou. Tady už vidíte na tom obrázku tu složitost. I my sami s tím máme potíže to pochopit. Dvě, tři věci tam bez tak chybí. Myslím, že je velmi obtížné vysvětlit to komukoli, mimo tuto místnost nebo mm, eh, mimo expertních grémí o EU oč vlastně jde. Na straně druhé, když se na to podíváte, eh, začalo to evropským měnovým systémem v polovině 70. zjistíte, že to vlastně funguje, že eh, tady nemáme žádnou revoluci. Takže otázka je, potřebujeme skutečně zásadní změny a pokud ano, proč a jaké? To je tedy východisko. Druhá teze je to téma eh, více úrevňové a více vrstevnaté struktury. To je velmi složité. My jsme už prováděli studie také na zakázku vašeho výboru Evropského parlamentu o víceúrovňové Evropě. K tomu ještě přijdu a eh, budu odkazovat na ty empirické výsledky. Eh, ukazuje se, že Eh, víceúrovňový eh, parlamentní systém v podstatě nefunguje. A proč? Odpověď je na snadě. To řeknu později. Třetí bod. A to je jedna z otázek. Jako politický vědec, politolog, eh, člověk vždy myslí na moc. Machiavelli má vždy pravdu. A moc je sice brutální síla, ale je to také otázka legitimace. Jak Eh, jaký je eh, mocenský vztah mezi parlamenty. Dochází ke korelaci mezi parlamenty nebo jsou parlamenty v konfliktu a při pohledu na některé z vašich tvrzení bych řekl, že konečná moc je v rukou národních parlamentů. Eh, změnou smlouvy je Evropský parlament součástí uh, ale nikoli eh, ratifikace. Ratifikují národní parlamenty a tak jako v jiných mezivládních eh, smlouvách jsou to vždy národní parlamenty, nikoli Evropský parlament, který má konečné slovo. Takže mocenský vztah je mm, stále takový, že silnější pozici mají národní parlamenty. Nyní několik komentářů o současném stavu. Bez svém dokumentu mám i e, tu otázku, respektive obrázek, který zobrazuje e, Montesquieu v Bolehlav. Zdali skutečně existuje rovnováha mocenská. Není to pouze problém Montesquia, ale je to také starý problém e, Karlsruhe, tedy sídla ústavního soudu v Německa. My totiž máme eh, dvě taková těžiště moci, Berlín a Karlsruhe. Jde o to, kdo je silnější, koho moc je relevantnější, jestli Berlína, kde je vláda, nebo Karlsruhe, kde sídlí ústavní soud. Takže otázka je, jak se vyrovnat s tím tradičním ústavním požadavkem eh, dělby moci. Když se podívám na analýzu, bude, mm, je to stručné, mohlo to být ještě mnohem delší, zejména pokud jde o kosak. Nikdo se o tom zatím nezmínil dnes dopoledne. V podstatě jsem o tom ani mnoho nečetl. Stačí se podívat na protokol 1 o roli národních parlamentů. Tam je článek o kosak, který hovoří a Kosak může organizovat svoji práci, to je velmi vágní, může obrátit pozornost na eh, eh, své eh, úvahy nebo svá tvrzení určená Evropské komisi nebo parlamentu a což bylo několikrát opakováno dnes dopoledne i soudem v Karlsruhe, ty výroky Kosaku eh, nejsou závazné ani pro národní parlamenty, ani pro Evropský parlament. Což je pochopitelné, ale opět to ukazuje eh, tu mocenskou, to mocenské omezení. Také e, v článku 13 fiskálního paktu je uvedeno, že e, může dojít k debatě mezi příslušnými výbory národních parlamentů a Evropského parlamentu. Já bych odhadoval ze zkušenosti, že to nepovede k cíli. A e, nyní se vrátím k analýzi. V politických vědách hovoříme o takzvané racionální volbě. Proč by národní Eh, poslanci parlamentu nebo i evropští poslanci parlamentu eh, měli eh, se účastnit zasedání takovéhoto výboru. Nejde o to, že je už tak jako tak těžké najít společný vhodný termín, jde spíš o to, co z toho vzejde. Může to být hezká výměna názoru, ale když se vrátíte domů, tak jste vázáni svou stranou, svým parlamentem, možná i svým národním soudem, také v Evropském parlamentu jste pod určitým skupinovým frakčním tím tlakem. Takže proč byste tam eh, měli zasedat a jaký bude eh, výsledek? Ano, možná, že z toho vzejde nějaký pěkný výrok a bude zveřejněn, ale nikdo se jinak o to nebude starat. Eh, to vychází ze zkušeností a také z toho přístupu dle racionální volby. If... Takže dvě možnosti. Pokud toto je analýza situace, to znamená určité smíšené skupiny, tohoto typu spolupráce nefungují, protože v podstatě nemají žádné pravomoce, není zde žádný stimul, aby se zapojili do této práce. Jaké jsou možnosti z toho vypřednout? Máme nějaké formy, které by změnily pravomoce tohoto smíšeného schromáždění nebo těchto smíšených skupin? To znamená konstitucionální a institucionální základní otázka. Žeskár v rámci konventu navrhoval takzvaný kongres francouzského příkladu. Žeskár navrhoval to, že by mohli zvolit, řekněme, i eh, předsedu Evropské rady, pan Rompoy. Samozřejmě pro něj by to nebylo moc pozitivní, aby, řekněme, ho volil nikdo jiný než členové rady a zároveň by například dokonce převzali na sebe i ten stav Unie, ten, který nyní přednáší předseda komise. To by asi také nebylo úplně pozitivní. Dále zde máme konvent. Konvent, který podle mého názoru byl užitečný, ale v tom eh, francouzském i holandském případě jsme viděli, že podstatě jejich členové konventu nebyli, před, nebyli dostatečně silní, aby přesvědčili voliče o akceptaci, čili mohlo to být řešení, ovšem Um, smlouva hovoří pouze o změnách smlouvy a ne politických procesů. Čili jsou zde názory Joe Lennon na například na vytvoření nějakého malé verze Evropského parlamentu pouze ze sedmnáctky nebo Evropské pětadvacítky spojit se s národními poslanci, to by mohlo být zajímavé řešení. Nejsem ale právník a nevidím, zda by to po právní stránce mohlo fungovat. Ehm, museli bychom změnit vlastně fungování zakládající smlouvy. Toto jsou některé z možností. Vycházíme-li z mé analýzy na to, že musíte, na to, abyste byli důležití, potřebujete právní pravomoce. To je začarovaný kruh. Nevidím řešení. Kolegové, kteří mě znají, vědí, že obvykle mám určitá řešení. Zde ovšem jsem se odstol ve slepé ulice. Pokud tam bude ta analýza, parlament, poslanci se zapojí do toho, ovšem u změny pravomoci by to znamenalo eh, změnu zakládajících smluv, Nefungovalo by to ani pro poslance Evropského parlamentu. Čili Montesquieu. Ano, je zde federální systém, který je rovněž k dispozici, na to nesmíme zapomínat, ten klasický federální systém Spojené státy americké jsou toho příkladem. Jsou zde určité záruky, určitá pravidla, určité podmínky, ovšem je zde ten všeobjímající konflikt mezi prezidentem oběma komorami parlamentu. To je neustálý konflikt, který neřeší institucionální, za, institucionální uspořádání, ale spíše politiky. My možná budeme muset říct těmito inkoherentními prvky, protože politicky ani ústavně nevidím nějaké životaschopné řešení této situace. Samozřejmě, že je to propojeno s, s velikými náklady, neznamená to takzvaný business as usual, není zde východisko, proč se tím zabývat. Janis ovšem ve své příspěvku reagoval na tu základní problematiku pro národní parlamenty, evropské poslance. Nesmíme zapomínat na národní kontext, národní názory, které mohou být velice často prostě zásadními. Já jsem profesorem v Kolíně, jak se o tom zmínil pan předseda, působím v různých eh, zemích, v Belgii, v Německu, v, v jiných zemích a v podstatě vidím, že se probíhá jiná rozprava v Bruselu, odlišná od té, která probíhá v Berlíně. A to je problém do budoucna. Potřebujeme mít eh, základnější rozpravu, která by vytvořila určité společenství názorů, pokud už to není komunita konkrétní kroků, tak alespoň názorů, stanovisek. Čili bychom alespoň se snažili podívat na racionalitu odlišných řešení, odlišných názorů a nemysleli si, že jsou to hloupé názory. jak se dívají Němci na jiné členské země, častokrát vyplývá z nepochopení těchto názorů, nepochopení těchto zemí a to samé vidíme v ostatních zemích Evropy vůči, vůči jiným členským zemím. Čili já sice nemám nějaké zlaté řešení čarovným proutkem. Já ovšem si myslím, že takový ten společný výbor by nebyl východiskem, nemělo by to nějaký základní zásadní dopad ani na národní parlament, ani na Evropský parlament. Můžeme se pokusit jít touto cestou, já se tomu nebráním, ovšem nemyslím si, že by to bylo řešení, které by překonalo ten základní rozpor mezi rozpravou na národní úrovni národních parlamentů a na evropské úrovni v Evropském parlamentu. Děkuji za slovo, pane předsedo. Děkujeme, říká pan předseda.